Belange? She's not here. I'm waiting for Esther because the, the, the main point is. E- Ještě čekám na Esther Delange, protože to je hlavní bod, který nás čeká. Three socialists. shall call her, yeah. Try to we will oh, vote anyway. Oh, yeah. Okay. Um, io penso che possiamo Myslím, že můžeme začít. Bod 5 programu, což je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013. Milí kolegové, poté, co jsme minulý týden hlasovali, tedy kdy jsme hlasovali o našich pozměňovacích návrzích k tomuto rozpočtu, tak dnes tedy naším úkolem je odsouhlasit stanovisko, eh, které s tímto souvisí. Máme 20 pozměňovacích návrhů k návrhu stanoviska, eh, které připravila naše kolegyně Esther Delange, která se blíží, ale i tak myslím, že můžeme začít již. Pokud všichni máte hlasovací kartu,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 budeme zvedat ruku. Všichni jsou připraveni, dobře, začneme s hlasováním. Odstavec 1, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zamítnout bych řekl. Odstavec 2, kdo je pro? Proti? Zamítnout. Ne. Questo. Quattro. Paragrafo... Čtyři. Čtyři. Kde pro? Chi je contro? Proti. Řekl bych zamítnout. Potom pět. Kdo je pro pět? Proti? Měli bychom to prověřit, to se musí zkontrolovat. Hlasujte elektronicky. No, no, eh, Excuse me. No. Un momento. Chiusa la votazione. Konec hlasování. A nefunguje? Ne, pane předsedo tlumočníci říkají odstavec 5, ale to má být přece pozměňovací návrh, ano. Ale tlumočníci to tlumočí jako odstavec. Amendment 5 we're forcing on. Yeah. Amendment. Aha, ne, ne, ne. Takže to není chyba tlumočení. Ne, odstavec 5. Je to pozměňovací návrh 5, jsem mínil, takže zamítnut. Odsouhlasen. Nyní návrh 6. A budeme zvedat ruce. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Návrh 9. Kdo je pro? Pro, pro proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 13. Dančila, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Řekl bych odsouhlasen. Návrh 15. Je kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 16. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. Paní Rodust, prosím. Antrag 17 steht das Wort in dem Änderungs Stojí, kde stojí slovo liberalizace v tomto pozňovacím návrhu? Teď už to vidím. Bylo by dobré, aby místo liberalizace tam stála regulace. V tomto případě bychom souhlasili s tím pozňovacím návrhem. Grazie Ulrike, direi... Děkuji Ulrike, já bych řekl, že ano, protože tady vidím pozitivní signál, takže akceptuji tuto korekci, takže můžeme hlasovat eh, o 17 takto. Ty seš proti této opravě. Beh, regolamento dice che se qualcuno... Ale pokud podle našeho jednacího řádu, pokud je někdo proti eh, ústně vyjádřené korekci, tak nemůžeme hlasovat. Elizabeth. Ich uh, verstehe hast, uh... Já chápu eh, kolegu Nicholsona. Po diskuzi s Ulrich Rodenstone a se socialisty jsem se vydala její cestou, protože existuje určitá potíže v textu, ale tato potíž se skutečně stahuje pouze na francouzštinu. Obsahově je to stejné. George George. Liberálové jsou pro toto upřesnění od Elizabeth, takže nebo jste proti změně textu? Anglický překlad liberalizace. To je úplně něco jiného než regulace. Úplně to v, prostě v rozporu, takže to asi je těžko se podpořit. Okay. Dobře, takže nemůžeme hlasovat takto, takže budeme hlasovat ano, to není jazykov, to je jazykový problém, není to obsahový problém. Možná, že bychom tam mohli říci management. V Němčině je to jasné, tam prostě jako můžeme souhlasit s tím návrhem. Problém spočívá ve francouzštině. Možná, kdybychom to nahradili slovem management, takže bychom s tím mohli žít všichni. Siamo ancora in... Ano, no, takže chceme vědět, zdali liberálové to akceptují. Pokud ne, tak nemůžeme takto hlasovat. Agnew chce slovo, prosím. Jako rodilý angličan, tak slovo liberalizace a management, regulace, to má skutečně různé významy a nelze to jen tak zaměňovat v angličtině. Dobře, to je jasné. Takže v tomto případě podle jednacího řádu nemůžeme hlasovat o žádné změně, a takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 17, tak jak byl navržen. Kde pro? Proti. Není to jasné, kdo je pro návrh 17 bez jakýchkoliv změn, jak byl předložen výborně, kde proti, kdo se zdržel. Odsouhlasen. Pokračujeme. 18. Kdo je pro? 18. Kdo je proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Blahopřejeme Ester i když tu ještě není. Výborně. A teď přejdeme k bodu následujícímu. Bod 6 podle programu. Jde o průběžnou zprávu v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce. Takže kolegové, já jsem trochu změnil návrh tohoto stanoviska, vzal jsem do úvahy eh, nejenom eh, eh, na stanoviska, názory, které zde byly vyjádřeny na výboru jednomyslným způsobem a to žádám, tedy výbor Agri bude žádat zmrazení rozpočtu na SZP v reálných číslech a mm, s tím, že návrh Levandovského komise znamená škrty a ne zmrazení. A nicméně vzhledem k diskuzi, která proběhla 3. září, kde jsme slyšeli vynikající eh, významné příprav, příspěvky jako kolegy Lajona a Delange, tak bych chtěl eh, doplnit návrh 18, pozměňovací návrh 18, který říká, že případné další škrty, škrty v rozpočtu v SZP, že nelze e, e, udělat ještě větší škrty, nelze to ještě snížit. Ten rozpočet nelze snížit, protože někteří naši kolegové i předložili návrh 16, který akceptuje v zásadě jako takový základ pro vyjednávání návrh komise. Takže někteří kolegové to akceptovali. Takže proto je důležité, protože asi to je jediný pozměňovací návrh, eh, eh, ke kterému bychom se měli vyjádřit. Takže je důležité, aby pokud jde o tento pozměňovací návrh 16, tak je třeba, aby náš výbor se jasně k tomu postavil a eh, jak by měla vypadat vyjednávání o budoucím rámci. Chci upřesnit, kdo je pro návrh Evropské komise, tedy Levandovského. Evropská komise, tak jak navrhuje návrh rozpočtu. Takže kdo je pro návrh komise, tak by měl hlasovat o návrhu 16. Ale ti, kteří chtějí, abychom spíše apelovali na zmrazení prostředků v reálných číslech, to znamená, abychom vzali do úvahy inflaci, tak by měli hlasovat proti návrhu číslo 16. Já se omlouvám, já jsem to chtěl takto upřesnit a hned tedy přejdeme teď k hlasování. Chceš slovo Sikiersky, takže eh, kolega Sikiersky formułowanie zamrożenie budżetu. Pane předsedo, eh, budget freezing, zmrazení rozpočtu, to de facto znamená snížení rozpočtu. Proč? Poněvadž máme určité již závazky eh, vůči i novým členským státům, eh, což znamená, že eh, zemědělcům ze staré patnáctky se řekne, že rozpočet byl zvrazen, ale de facto bude snížen. Takže na to si musíme dát pozor. Děkuji. Výborně. Já myslím, že to je všem jasné, jak to je, takže můžeme začít hlasovat. A, dobře. Takže opět zvednutím ruky. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut návrh číslo 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen bych řekl, návrh číslo 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, řekl bych zamítnout Ten návrh číslo 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, řekl bych odsouhlasen, dobře, návrh číslo 5, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh číslo 7. Kdo je, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Řekl bych zamítnut. Návrh číslo Aha. 8. Prověříme. Prověříme návrh 8 elektronicky. Je zamítnut, ne? Ne? Takže ne. Ano, zamítnut. Teď 9. 8 ještě jednou. OK, emendamento 8, un controllo di voto. No, takže zkontrolujeme si, kdo chce, kdo je pro návrh 8, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnut. Direi che è chiaro. Emendamento numero 9. Číslo 9. Sikerský, kdo pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh je číslo. Da questa angolazione si capisce che c'è... Ne, ne, ne, ne, takže tady z tohoto úhlu jsem to viděl takto. Takže návrh 10 teď, kde pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh číslo 11, kde pro? proti, kdo se zdržel. Zamítnut návrh číslo 12, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Není to jasné, prověříme. Návrh číslo 12, prosím, kdo je pro? Číslo 12, Houselink. Kdo je pro? Aha, vy chcete elektronicky to prověřit. Dobře, takže hlasujeme elektronicky o návrhu číslo 12. 12. 12, takže všichni hlasovali. Výborně, konec hlasování. Návrh 12 je odsouhlasen. Měli jste pravdu. Návrh 13. Kdo je pro? Proti, se zdržel, řekl bych odsouhlasen. A návrh číslo 14, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. Prověříme, prověříme návrh 14. Eh, hlasujte o návrhu číslo 14. Votazione chiusa. Konec hlasování. Odsouhlasen bych řekl. A nyní hlasujeme o návrhu 15. Kdo je pro? Pro. Kdo je pro? Proti? řekl bych zamítnut, kdo se zdržel zamítnut. A nyní hlasujeme o návrhu 16. Pozor na něj. Návrh 16, jak jsem mi říkal, kdo bude hlasovat pro, tak znamená, že e, se potvrzuje návrh komise, kde bude hlasovat proti, tak bude dávat e, přednost zmrazení v reálných číslech, to znamená. Takže návrh 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Děkuji. Návrh 17. Kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnut návrh 18, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen návrh 19, kdo je pro, kdo je pro, proti, zdržel se. Aha, aha, ten eh, stejně odpadl, takže nic. 20, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, řekl bych, zamítnut. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, řekl bych. Ha. Aha, tak já se omluvám, takže ještě jednou 22. Kdo je pro? Proti? kdo se zdržel, řekl bych odsouhlasen. A návrh 23, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 24, kdo je pro, proti, pardon, pro je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen, návrh 27, split vote, oddělené hlasování. Takže prověříme 26. Chcete 26 prověřit? Dobře, takže návrh 26, kde pro? Proti? Odsouhlasen. Návrh 27, nyní Sikiersky ve dvou částech. První část, kde pro? proti, zdržel se odsouhlasená. Druhá část 26, eh, to je pro, pardon, 27 pro, proti, zdržel se zamítnuta. A nakonec eh, návrh 28, to je pro, proti, to se zdržel, řekl bych, zamítnout. A nyní konečné závěrečné hlasování o e, stanovisku, které bylo takto pozměněno. Všichni jsou pro, děkuji, výborně, takže to jsme máme taky za sebou. <laughs> C'è sempre qualcuno contrario, certo. samozřejmě. Scusate, scusate, un momento. Já se omlouvám, takže musíme přesně spočit, spočítat počet hlasujících. Takže ještě jednou, závěrečné hlasování o tomto stanovisku. Takže ještě jednou, prosím, zvedněte ruku, kdo je pro celý návrh. Kdo je proti? Zelení jsou proti. Výborně. Čtyři proti, zdržel se. Jsou někteří? Ano, i někteří se zdrželi. Jim. Tři. Dobře, takže... E, takže ano, blahopřeji. Sorry. A nyní přejdeme k bodu 7 programu, což je změna nařízení Rady 3 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Spravodajem je místo předseda Bovy. A budeme hlasovat o návrhu zprávy. Jose chce slovo, takže Jose, prosím. Just uh, un, un petit mot. Velice stručně, než budeme hlasovat, samozřejmě, že bych velice rád poděkovala všem, kteří se zúčastnili této rozpravy. Hlavním cílem bylo posílit této oblasti propagaci v oblasti chutí Evropy. Co nám šlo v tomto textu? tak, aby nedošlo k žádným dvousmyslným záležitostem. To znamená propagovat, lokalizovat um, určité produkty um, určitých lokalit, kvalitní produkty, dále je to udržitelná situace, dále samozřejmě opatření, které by chránili naše občany, spotřebitele a ta, a aby teda to horizontální opatření neřešilo krize v této oblasti. Samozřejmě mm, bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, o tom jsem chtěl hovořit, například třetí trhy ve třetích zemích, tak aby to podporovalo i tyto země. Já bych chtěl říci, že zde máme jiná opatření, která v současné době jsou aplikována 2006-2007, tam se měli programy pro externí trhy 29%, 20, to představovalo 26%, to představovalo, to znamená 14 milionů eur pro propagaci těchto výrobků třetích zemí. Čili měli bychom udělat Hm, takovou linii, rozdíl mezi těmito dvěma oblastmi. My jsme nechtěli eh, řešit externí, interní záležitosti v tomto textu. My jsme chtěli propagovat naše produkty, lokální, místní produkty, potravinové produkty, které se týkají našeho vnitřního trhu v Evropské unii a v tomto ohledu jsem navrhl i určité body je eh, spravedlnost. Pokud s tím souhlasíte, tak doufám, že tímto způsobem vám to bude vyhovat a budu tímto způsobem reagovat na vaše návrhy. To je pouze, abych objasnil, z čeho jsem vycházel a samozřejmě, že budu akceptovat výsledek hlasování tak, jak dopadne. To je, to je samozřejmé. Výborně, Jose, takže můžeme začít s hlasováním a máme ještě mnoho dnes, hlasování dnes tak rychle. Začneme Eh, zvednutím ruky. Ano, návrh 7, je pro? Proti. Kdo se zdržel? Řekl bych odsouhlasen návrh 8, je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasen návrh 9, je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen návrh 10, je pro? Proti. Zdržel se. Řekl bych, eh, prověříme. Prověříme elektronicky návrh číslo 10. Laví, jak jde pro? Ne, ne, elektronicky. Hlasujte. Konec. A zamítnut. Zamítnut. A měli jste pravdu. Návrh 11. Papa Stankos, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Souhlasen. Návrh 1. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 12, Dančila pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 13, kdo pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh číslo 14, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 15, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 16, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Ne? návrh 16. Kdo je pro? Návrh 16. Kdo je proti? A odsouhlasen návrh číslo 17. Ne, aha, ne, ne, ne. Návrh 2. Kdo je pro? Proti. To se zdržel odsouhlasen. Návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti. To se zdržel odsouhlasen. Zamítnut. A, zamítnut. Návrh číslo 3, dobře, zamítnut. Návrh číslo 4, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. Návrh číslo 5, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel odsouhlasen? Návrh číslo 19. Pro, proti. Odsouhlasen návrh 20 Skota. Pro, proti, zdržel se odsouhlasen. A návrh 6 kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. A nyní hlasujeme o celém legislativním návrhu, tak jak jsme to pozměnili. Pro, proti, proti, ne proti, proti. Kdo se zdržel? Takže dva byly proti. Návrh byl odsouhlasen. A nyní hlasujeme o legislativním usnesení. Kdo je pro? Dobře. Kdo je proti? Prosím, zvedejte ruce. Kdo je proti? Jeden. Dobře. Kdo se zdržel? Všichni? Luis? Ne. Ty, ty, ne. A konec, nakonec eh, závěrečné hlasování, zahájit vyjednávání, kde je pro, proti, kde je proti, kdo se zdržel, jsem? jenom jeden. Takže dobře. A, takže zpráva Bové odsouhlasená a budeme pokračovat zase další zprávou Josebové, bod 8, což je propagační a informační eh, opatření na podporu zemědělských produktů, jaká strategie propagace chutí Evropy. Takže po té, co jsme si vyměnili názory o této propagační politice, tak by bylo vhodné, abychom eh, hlasovali o té zprávě z vlastní iniciativy, které máme 105 pozměňovacích návrhů. Eh, připomínám, že se k tomuto tématu ještě vrátíme, protože ještě čekáme na další legislativní návrhy na toto téma. Řekl bych, že Jose, chceš něco doplnit? Ne? Takže můžeme začít hlasovat? Dobře, výborně. Takže začneme s hlasováním. Zvednutím ruky. A začneme návrhem 35. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 36. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. Návrh 37. 37. Mhm. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Prověříme, prověříme návrh 37, 37 elektronicky. Konec hlasování. Odsouhlasen. A teď budeme zvedat ruce zase. 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 41. Kdo pro? Proti, zdržel se odsouhlasen. 42. Pro. Proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 39. Kdo je pro? Ne, ne, ne, omlouvám se, ten odpadá. Odpadá. A nyní 43. 43, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. 44, kdo je pro? Proti, zdržel se. Odsouhlasen. A návrh 45. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen 47. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen návrh 48. Kdo je pro? Proti. Proti 48. Kdo se zdržel, odsouhlasen. A teď přeskočíme. 53. Dančila. Kdo je pro? Návrh 53. Kdo je proti? Kdo se držel? Odsouhlasen. Návrh 54. Kdo je, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 56. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen návrh 60. Pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 61. Penso di sì, sono tutti in blocco, tutti gli emendamenti. Ano, to jsou všechno návrhy Patro a Neveš. Pokud souhlasíte, to jsou všechny návrhy kolegyně Patrao Neveš, takže můžeme hlasovat unblock až po 73. Je zde někdo proti tomuto návrhu hlasovat unblock? Dobře, takže ne, 61 pro, proti odsouhlasen 62, eh, 62 pro, proti zdržel se odsouhlasen, návrh 63, kde pro, proti zdržel se odsouhlasen, návrh 64, kde pro, proti zdržel se odsouhlasen, návrh 65, kde pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 66, kde pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. 68, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasen. Návrh 69, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 70, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlaseno. 71 pro, proti, zdržel se, odsala se. 73, kdo je pro, proti, to se zdržel. A, moment, 73 pro, proti. Musíme to prověřit. Prověříme návrh 73, elektronicky hlasujte. Konec hlasování. Ano, je to tak. O jeden hlas neprošel. Hm, takže 18 pro, 19 proti, zamítnut. A nyní hlasujeme Gabriel 72. A ne, ne, 72 ano, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel odsouhlasen návrh 74, Polsen, kdo je pro? Chcete prověřit 72? Dobře, tak prosím, hlasujeme Elektronicky o návrhu 72. Hlasujte. Votazione. Hlasujte o 72. Elektronicky. Ci abbiamo un voto in più del PP. EPP má jeden tady hlas navíc. Takže pozor na to. Má tady o jednoho poslance víc EPP. Konec hlasování, dobře. Konec, konec hlasování a... Mítnut stejný počet hlasů a v tomto případě tedy se má za to, že je zamítnut. Dobře. Agnew chce slovo, prosím. Chairman, you noticed that there was a... Možná jste si že EPP měli o jeden hlas víc, protože jsme hlasovali elektronicky. Ovšem možná, že tam byl o jeden hlas víc, když jsme zvedali jenom ruce. Eh, non abbiamo mai avuto dubbi. My jsme neměli pochybnosti o tom, ne, ne, ne, protože tam, kde jsme měli pochybnosti, tak jsme vždycky hlasovali e, stejně elektronicky, takže teď jsme hlasovali o 72, byl zamítnut a nyní 74. Dobře. A dobře. Takže 75. Patrova neveš, kdo je pro? 75. Kdo je proti? To se zdržel odsouhlasen? 76 pro, 76 pro, proti, zdržel se zamítnout. Nyní 77, kdo je pro, proti, Zase zdržel. Musíme si to prověřit. 77, já se omlouvám, ale je třeba. Hlasujeme elektronicky o návrhu 77. Votato tutti? Všichni odhlasovali. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Odsouhlasen. A dále zvedáme ruce o návrhu, hlasujeme o návrhu 78. 78, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen návrh 70. 80. 80. 80. je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. 81. kdo je pro? proti, Zase se zdržel. Pozor, návrh 81, kdo je pro, proti, No, navrhuje místo předseda, tak by měl být odsouhlasen, ale prověříme si to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 81. Check elettronico emendamento 81 di Papa Stankos.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 Ci siamo? Všichni, konec hlasování. Odsouhlasen. A nyní 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 90. Odpadá. 93 tedy. 93. Kdo je pro? Proti? Odsouhlasen. Prověříme elektronicky návrh 93. Patrova Neveš, hlasujte. Konec hlasování. 93 odsouhlasen, dobře. A 94, kdo je pro? 94, kdo je proti? Odsouhlasen. Odsouhlasen. 95, 96, kdo je pro, 95, 96, kdo je proti, kdo se zdržel, řekl bych zamítnuty. Prověříme. Prověříme elektronicky. Hlasujte o 95 a 96 Nikolson Patrao Neveš. Hlasujte. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Odsouhlaseno. A kdo je pro 97? 97. Proti? Řekl bych zamítnut 98. Kdo je pro 98? Ne, ne, ne, ten odpadá. Aha, já se omlouvám, ten odpadá. 99. Kdo je pro 99? Kdo je proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? Návrh 100. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel odsouhlasen? Návrh 101. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel odsouhlasen, 102. Kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen, návrh 103. Kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen, návrh 104. Kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen, návrh 105. Garanc, kdo je pro, proti, kdo se zdržel odsouhlasen. A nyní se dostáváme k citations. Číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. A e, číslo dva, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. A nyní e, uh, úvodní ustanovení Tři, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Čtyři, pro, proti, kdo je pro, proti, zamítnut. Číslo pět, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Číslo šest, kdo je pro, pro kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. sedm. A, a ten opadá. osm tedy. osm. Kdo je pro? Číslo osm, proti? Zdržel se odsouhlasen. devět. A kdo je pro? Proti? Zdržel se. Řekl bych odsouhlasen. Číslo 9 odsouhlaseno. 10. Pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme, prověříme elektronicky návrh eh, číslo 11. Hlasujte. Konec hlasování. Odsouhlasen. Nyní pokračujeme, pokračujeme. Návrh 12 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 14 pro, ne, ne, ne, odpadá, protože 12 bylo odsouhlasen. A nyní 15 pro, proti, zdržel se zamítnout číslo 16 pro, proti, zdržel se odsouhlasen číslo 17 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 18, 18 pro, proti, zdržel se zamítnout číslo 19. Ne, ne, ne, ne, ne, 20 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 23, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. Nicholson a 24 nyní pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 25, pro, proti, zdržel se sam, 26, pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 27, pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 28, pro, proti, zdržel se. Odsouhlasen 29. Odsouhlasen. A nyní 30. jde pro? 30 proti. Zdržel se. Odsouhlasen. 30. Sì, should vote. Emendamento 31, chi è a favore? 31, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 33 kde pro, proti zdržel se odsouhlasen, 34 pro, proti zdržel se odsouhlasen. A nyní závěrečné hlasování o usnesení, které jsme takto pozměnili. Všichni jsou pro. Kde proti? Je někdo proti? Ano. Ano. Proti. Zdržel se? Zdržel se někdo? Ne. Takže blahopřejeme Josebové ke druhé zprávě a nyní se dostáváme k bodu 9. Norme di contabilizzazione. Což jsou tedy účetní pravidla, normy a akční plány týkající se emisí skleníkových plynů vzniklých z činností spojených s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím. A zpravodajkou je Julie Gerling, kterou zde vidím a budeme hlasovat o návrhu stanoviska Žili, k, eh, k, eh, týká se to návrhu komise o účetních normách, akčních plánech, eh, o emisích skleníkových plynů z důvodu využívání půdu. Máme zde 29 pozměňovacích návrhů od paní Gerling na stole a dalších 50, které předložili další poslanci. Tyto nové pozměňovací návrhy navrhují eh, především, jak tedy eh, eh, zavést tyto normy a to na základě dobrovolném a ne obligatorním a emise, které jsou spojeny s drenáží mokřat a znovu zavedení mokřat, to je také to, co by se mělo tam započítávat a v členských státech stejně i další antropogenní E, emise a e, potom i se zde říká v těchto pozměňovacích návrzích, že některé delegované akty by se měly vypustit e, a přijmout klasické řádné legislativní postupy místo toho. Takže Žili nechce slovo, takže zvednutím ruky hlasujeme o návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. A návrh 38. Kdo je pro? Ne, omlouvám se, o tom se nehlasuje, takže návrh ano, 39 bude pro, proti. A návrh 39 prověříme. Prověříme elektronicky. Hlasujte o návrhu 39. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Odsouhlaseno. 41. Kdo je pro? McGuinness. Proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 7, ne, ne, ne, ne. Odpadá návrh 8, to je pro. Proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 9, kde je pro. Proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 42, kde je pro. Proti, zdržel se, odsouhlasen. A návrh 43, kde je pro. Proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. A nyní se dostáváme ke 44, kde pro, proti, tu se zdržel, odsouhlasen. Prověříme. Prověříme elektronický návrh 44. Spravodajka McGuinness a Delange. Hlasujte. Konec. pořádku odsouhlasen, takže pozor na EPP, mají tam ohlas navíc. Ale většinou e, eh, 28 hlasů byl odsouhlasen. Návrh 46, kdo je pro? pro 46, hm, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh 48 společně se 49 Ejknut. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnut. Návrh 50 ne. Ano, ano, ano, 50, kdo je pro? Proti, to se zdržel, odsouhlasen. Kdo je pro návrh 11? proti, zdržel se, odsouhlasen návrh 12. Kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen návrh 51. Eh, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen návrh 13. Kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen návrh 14. Kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen návrh 15. Kdo je pro, proti, kdo se, ne, ne, proti, kdo je proti návrhu 15 prověříme. Hlasujeme elektronicky o návrhu 15. Zpravodajky. Konec hlasování a drtivou většinou odsouhlasen. Návrh 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. Návrh 52. Kdo je pro? Proti 52 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 17. 17 je pro, proti, odsouhlasen. Odsouhlasen. Nyní 18 a 53 dohromady. To je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 54 Kalniete pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 20 zpravodajky pro, pro, pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 55, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 56, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen návrh 57, 57, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 58, kdo je pro, proti, prověříme elektronicky o návrhu 58. Hlasujte. Konec hlasování odsouhlasen. 59, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 60, McGuinness de Lange, hlas, ne, ne, kdo je pro, kdo je pro, 60, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 61, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 62. Pro, proti, zdržel se, řekl bych, odsouhlasen, ano, vě, stejnou většinou. 23, kdo je pro, návrh 23, zpravodajky, pro, proti, odsouhlasen, 24, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 25, ne, ano, 25, pro, proti, odsouhlasen. A nyní návrh 63, ne. Návrh. A všechny. 30, takže 30, kdo je pro? Teď se dostáváme k vodním ustanovením. 30 pro, proti. Nepochopil jsem to. Návrh 30 pro, proti Odsouhlaseno. Návrh 1. Zpravodajky. Ne. Odpadá. 31. 31. 31. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen. 32. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 35. 35, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 36. Ne. Allora emendamento 2. Návrh 2, zpravodajky, kdo je pro, proti, Eh no, ci sono delle differenze. Bisogna che facciamo un check alle... Musíme si prověřit eh, návrh 2 zpravodajky. Hlasujeme elektronicky. Votazione Elektronicky hlasujeme o návrhu číslo 2. Konec hlasování. Odsouhlasen. Dobře, a teď je 37, ne, Závěrečné hlasování o návrhu stanoviska. Kdo je pro? Proti? Proti? Kdo je proti? Ne, kde je proti? Jenom kdo je proti, se ptám. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kdo se zdržel? Nikdo. Dobře, výborně. Konec. Blahopřejeme zpravodajce. Oh. Nyní se dostáváme k bodu 10 programu, což je změna rozhodnutí 2008-971 rady, pokud jde o zahrnutí reprodukčního materiálu lesních dřevin kategorie kvalifikovaný do působnosti uvedeného rozhodnutí a aktualizaci názvu orgánů příslušných pro schvalování a kontrolu produkce. Kolegové, já myslím, že to je téma velice technické a zjednodušený postup, o kterém jsme rozhodli, si myslím, že asi e, může být velice rychlý postup, e, leda, že by zde byli kolegové, kteří by chtěli slovo. Je, chce někdo k tomu slovu? Slovo? Chce někdo slovo k bodu 10? Ne. Takže můžeme pokračovat se zjednodušeným postupem. Dobře, děkuji kolegové. Stejně tak bod 11 programu. Zde jde o rozšíření doby použitelnosti rozhodnutí Rady 2003-17 a aktualizace názvu jedné z třetích zemí a názvu orgánů odpovědných za schvalování a kontrolu produkce. Dunque, discuteremo ora... Takže teď budeme diskutovat o e, pro, návrhu zprávy k rozhodnutí Rady a parlamentu. Toto rozhodnutí e, obsahuje seznam třetích zemí a dovozu e, různých typů sadby a osiv a především komise zde rozšiřuje dobu aplikace na 10 let, o 10 let, pardon, a Eh, datum účinnosti nového rozhodnutí je velice naléhavé datum. Je třeba garantovat eh, dostatečné dodávky osiv na evropský trh. Bohužel, ale kolegové, není možné aplikovat zjednodušený postup tak jak jsme původně si přáli, u, i u předchozího bodu jsme to aplikovali. Důvod je, že komise nebyla schopna adaptovat eh, stará ustanovení o kometologii a uspůsobit to eh, novému systému delegovaných aktů a prováděcích aktů. Takže zde proto navrhuji dva pozměňovací návrhy, které se týkají pouze a výlučně komitologie. A po dalších eh, jednáních eh, mm, s právní službou a se mm, všemi institucemi, tak já eh, formálně, tedy čistě formálně právně předkládám pozměňovací návrh, jenom abych vysvětlil Eh, důvod tedy těchto dvou návrhů. Zde my máme články o staré komitologie, ty je třeba eliminovat, protože jsou eh, neslučitelné se systémem delegovaných aktů a s, kom, eh, s prováděcími mm, kompetencemi ve smyslu nové Lisabonské smlouvy. A proto já navrhuji, abychom akceptovali mm, stávající návrh, protože je velice naléhavý. Takže zde, e, e, e, takže my bychom ale měli změnit dva body, které se týkají právě aplikace Lisabonské smlouvy, protože to komise neučinila, takže to musíme pozměnit a pokud souhlasíte, tak budeme pokračovat takto, leda, že by některý kolega si přál slovo. Ne? A questo punto... Takže k tomuto bodu, ano, máme zde zástupce komise. Komise chce slovo? Ne? Tudíž deadline 19. Hm, 19. Eh, září, zítra ve 12 hodin, to je termín pro pozměňovací návrhy. A chce někdo k tomu teď slovo? Ne, nechce, takže případně pozměňovací návrhy do zítřka do 12 hodin. Pokud nebudou pozměňovací návrhy, tak budeme postupovat tak, jak jsem přednesl. A bod 12. Dostáváme se k bodu 12, programu, ano, což je podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. A milí kolegové, zde včera jsme diskutovali eh, s kolegou Dantenem o organizaci trhu a teď pokračujeme. Máme zde druhou zprávu, která se týká reformy SZP eh, eh, od kolegy Kapulase Santose a máme zde opět více než 2000 pozměňovacích návrhů i když samozřejmě diskuze na toto téma je velice kontroverzní, tak bych řekl, že většina pozměňovacích návrhů víceméně jde stejným směrem. Zde k tomuto bodu bych ještě dal hned slovo našemu kolegovi Luisi Kapolasovi Santosovi. Já zde i e, vítám e, zástupce e, komise, ale nejprve Luis má slovo. Muito obrigado, presidente. Všichni víme, že je to návrh nařízení. Je to návrh nařízení, který je mnohem méně kontroverzní než nařízení, které se týkalo přímých plateb. Několikrát, když jsem měla možnost poděkovat komisi za to, co osobně považuji za úžasný základ, úžasný návrh, základ pro naši další práci. Samozřejmě, že to ale neznamená, že jsme nechtěli předložit několik pozměňovacích návrhů. A jak již bylo řečeno, kolegové předložili více než 2000 pozměňovacích návrhů. Mnoho z nich jsou v podstatě doplňkem, pozitivním směrem, alespoň tak já to vnímám. Mnoho z těchto návrhů, podle mého názoru, budou akceptovatelné i v rámci kompromisů, které připravíme. Ano, já vím, že se zatím ještě analyzují návrhy, já sám tomu věnuji obrovskou pozornost, hodně času. Asi polovina všech těchto návrhů se týká kapitoly o jednotlivých opatřeních. Možná zde bychom měli zahájit naši práci a využít této příležitosti, podobně jako nařízení k přímým platbám a definovat naši pracovní metodu. Myslím si, že práce, kterou odvedeme v tomto ohledu, by měla být podobná tomu, co jsme mm, dělali u toho prvního nařízení. U nařízení pro přímé platby jsme se zvolili čtyři témata, tři hodiny jsme se konstruktivním způsobem věnovali diskuzi o těchto tématech. Nyní si myslím, že bychom mohli přistoupit k přípravě kompromisních návrhů. Navrhuji stejnou pracovní metodu i u tohoto nařízení. Samozřejmě, že se těším na vaše názory, stanoviska ohledně toho, u kterých témat bychom měli začít naši práci. Osobně si myslím, že bychom měli zahájit naši práci u jednotlivých opatření, to je 15 až 40. samozřejmě, že se nemůžeme věnovat všemu v průběhu jednoho setkání. Máme zde transfer vědomostí, poznatků, kvalitativní systémy, investice. Máme zde různá opatření pro produktivní kapacity v případě přírodních katastrof, základní služby na venkově, investice do oblasti lesnictví environmentální opatření, Natura 2000, organické zemědělství, dále je to označení oblastí, které se potýkají s přírodními omezeními a tak dále. Je zde opravdu obrovské množství různých oblastí. Opravdu tam bylo asi 1030 pozměňovacích návrhů, které se věnují těmto oblastem. To je v podstatě polovina všeho, co bylo předloženo. Tento pátek proběhne jednání o technických záležitostech tohoto návrhu. Předložím vám samozřejmě program tohoto prvního pracovního jednání na 26. září. Navrhuji, abychom začali s touto kapitolou od článku 15. A poté se podíváme, kolik budeme mít, jak daleko se dostaneme v čase, který budeme mít k dispozici. Když se podívám na ty pozměňovací návrhy, tak EPP je skupina, která předložila 686 návrhů, to znamená opravdu největší počet. Moje skupina předložila více než 400 pozměňovacích návrhů. Čili opravdu hodně možností pro diskusi, ovšem toto dnešní jednání asi není nejideálnější pro podrobné Eh, analýzy. Osobně se domnívám, že bychom spíš se měli zaměřit na naše pracovní metodu, jakým stylem postupovat. Těším se na vaše návrhy tímto směrem. Ještě jednou bych rád poděkoval Evropské komisi a zdůraznil to, že jsem připraven spolupracovat se všemi na těch nejlepších kompromisních návrzích, které, budeme snaž- které se budou snažit zlepšit situaci pro naše farmáře a vůbec život na venkově. Děkujeme, Luisi, říká pan předseda. Obvykle dáváme slovo stínovým zpravodajům, poté se obrátíme na ostatní členy výboru, kteří by chtěli vystoupit. Paní Kosinger. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji také zpravodajovi za práci, kterou již eh, vykonal. A my jsme měli dobrou možnost spolupráce. A Výměna názorů byla velmi produktivní. S ohledem na celou řadu pozměňovacích návrhů, tak jak o nich hovořil již pan zpravodaj, kteří podali kolegyně a kolegové, tak je významné se dohodnout. Když si pročítáme pozměňovací návrhy, tak eh, máme takový dojem, jako kdyby eh, všichni psali svá přání Ježíškovi. Takže musíme skutečně zjistit, jaké jsou cíle a někdy máme takový dojem, že někdy všichni se soustředí skutečně pouze na rozvoj venkova. Musíme jasně vytýčit priority a cíle fondu eh, ZFRV. Musíme jasně říci, jaká skupina je skupina, která je způsobila aby získala podporu. V tomto smyslu jsme vedli také konstruktivní rozhovory a e, to, ten postup, který zvolil pan zpravodaj, se mně zdá být velmi vhodný. Určitě povedeme ještě další rozhovory, tak abychom vyřešili všechny detailní otázky. Ale jsou tady stanoveny priority a E, některé návrhy, které jsme podali, se staly součástí těch pozměňovacích návrhů, ale tak jako tak e, musíme ještě konkrétně pracovat e, na rozvoji venkova. A co se týče investičních programů, jako například do ochrany životního prostředí, tak to jistě bude v podstatné. Důležité jsou regionální okruhy a ty musí být také zapojeny do všech pozměňovacích návrhů. Děkuji vám a přeji si nadále dobrou spolupráci. Grazie Elizabeth. Děkuji Elizabeth a budeme pokračovat s místo předsedkyní Polsen. Tak, ordförande, Děkuji za Rovněž bych ráda poděkovala komisi a zároveň především panu zpravodaji. Já jsem si opravdu přečetla všech těch 2300 pozměňovacích návrhů a osobně si říkám, bože, možná bychom se měli vrátit k tomu základnímu dokumentu. Ovšem, my prostě musíme udělat, co je v našich silách, abychom našli nějaké hlavní principy, zásady, to, co je pro nás nejdůležitější. Měli bychom se snažit, aby tyto návrhy šly ruku v ruce s našimi zásadami. Podle mého názoru to, co je nejdůležitější v této politice pro rozvoj podporu venkova, Chceme-li, aby skutečně zemědělství bylo funkční, aby naše lesnictví bylo funkčním odvětvím, nesmíme zapomínat ani na ty nejvzdálenější eh, vesnice, na vzdáleném jihu či vzdáleném severu. Měli bychom se snažit o to, aby naše zemědělství představovalo funkční sektor, protože toto je jediná možnost, jak dosáhnout kvalitního životního standardu na venkově. Měli bychom podporovat malé podniky, které fungují, které poskytují služby v malých vesnicích, ale zároveň potřebujeme sociální, kulturní Ehm, život. Potřebujeme podporovat i tuto stránku eh, životního standardu, tak aby lidé byli spokojeni na venkově, aby tam rodiny mohly fungovat, aby tam byla struktura, ale i infrastruktura. Potřebujeme tam dostatečné znalosti, rozvoj vědomostí, převod ehm, technologií a tak dále. Toto jsou nesmírně důležité body. podrobné záležitosti, možná spíše drobné aktivity, protože zemědělství, to bychom měli podporovat, protože zemědělství vlastně je um, sektorem, který se opírá o malé podniky a tak dále. Další záležitost je lesnictví, samozřejmě. Mm, máme zde mnoho pozitivních nápadů, pozitivních návrhů, ovšem jsme nezapomínali ani na severní lesy. Potřebujeme opravdu maximalizovat eh, naše úsilí v tomto ohledu. Eh, ty největší podniky v této oblasti lesnictví jsou na severu Evropy a já nevím, zda bychom měli vše ponechat eh, na těch největších podnicích. Čili jaká je ideální velikost ehm, takových podniků, co jsou nejdůležitější faktory pro život na venkově. Děkuji. Grazie, vice Děkuji. Místo předsedkyně Polsen a než dám slovo kolegovi Šmitovi, tak chci pozdravit zde v sále přátele ze severu Německa, zástupce eh, Asociace aktivních regionů. Takže vítejte. A dnes večer Eh, v 1930 eh, právě bude vernisáž, která se bude týkat rozvoje německých regionů. Takže vítejte a budeme pokračovat nyní mm, eh, kolega Smith a potom Elizabeth Jegle. Prosím. President, thank you. I... Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodaji za úžasnou práci v této oblasti. Samozřejmě tím pádem nám jak si ulehčil diskuze. Máme zde hlavní body, kterým se budeme věnovat. Já sdílím ehm, to, o čem řekli, mm, o čem se zmínila jisto předsedkyně. Ano, máme zde 2000 eh, mm, návrhů, my máme asi 120 pozměňovacích návrhů. My jsme si jasně zvolili naše priority. Mm, jistě některé menší skupiny dokážou koordinovat svou práci ještě lépe než my, ovšem nemůžeme mít všechno. Ano, No, Je zde samozřejmě různý přístup, různá filozofie těchto návrhů. Paní Polsen se jasně zmínila o tom, eh, že je důležité si stanovit cíl, co chceme dosáhnout touto podporou. poslední mandátu jsem dva a půl roku docela smutných let věnoval výboru pro regionální rozvoj a myslím si, že bychom si měli jasně říci alespoň pro sebe, co znamená regionální rozvoj a co znamená eh, rozvoj venkova v regionálním rozměru, protože samozřejmě, že máme omezený rozpočet a proto je důležité, aby to nebylo jakýsi trojský kůň. Já si myslím, že snad eh, bych, mm, regionální výbor například eh, právě by mohl předložit návrhy, které se dotýkají rozpočtu, které mají dopady na náš výbor. V podstatě rozvoj venkova by měl podpořit celkovou, celkový rozvoj zemědělství a především výrobu potravin. Toto je náš záměr. Já jsem se snažil samozřejmě předložit ty hlavní návrhy, klíčové priority pro nás, kofinancování, to je základní. My chceme vidět eh, těch 60 vím, že to bylo stanoveno pro 50 pro agri, eh, environmentální eh, programy Natura 2000, dále je to 1995 návrh, dále různé oblasti eh, družstev. Eh. Dále je to 542 a pak je to řízení rizik. My se domníváme, že toto je bod, který se nedotýká této oblasti. My osobně jsme nakloněni tomu, aby mm, farmáři se snažili jakýmkoliv způsobem stabilizovat jejich eh, příjmy. Ovšem bojíme se, aby to eh, nebylo kontraproduktivní a mm, že to vlastně nepodpoří výrobu potravin. Dále jsou to poradenské služby, to je velice důležité. Myslím si, že i pro rozvoj venkova 729, 734, 737, 740. To jsou návrhy, které, kde přicházíme z různých eh, pozměňovací návrhy informační služby, zvyšování kapacit, využívání půdy, místní trhy, možnost přístup k půjčkám nejenom z tohoto finančního fondu. Je zde mnoho možností, jak podpořit farmáře, aby využívali finanční prostředky efektivnějším způsobem. Tam si myslím, že není moc kontroverzních návrhu. Dále 20 bychom chtěli vyřadit tento návrh, protože v podstatě ehm, tím vytlačíme ehm, malé farmáře z tohoto sektoru, to je číslo 940, to je velice důležité, protože myslíme si, že ehm, když budeme, když vytlačíme malé farmáře z této oblasti, tak to rozhodně mm, nejde správným směrem. Ano, pokud je o pracovní metodu, mm, my chceme mít ten orientační dokument, který je k dispozici, tam se hovoří o tom, že mm, byste měla být schůzka stěnových zpravodajů, ale zároveň spolupracovníků sekretariátu 15 až 40. Toto jsou články, které by měly být základní články. Toto je diskuse, která, které bychom se měli věnovat těmto bodům jakožto prvním, ještě předtím, než se dostaneme k rozpočtu, tak abychom měli konkrétní text, který bude připraven a který eh, před, stínovým, před schůzkou stínových zpravodaj bude k dispozici, tak abychom opravdu to měli na papíře a mohli konkrétně diskutovat vše, co je zde napsáno. Já si myslím, že je to docela jasné, alespoň z našeho hlediska. My jsme a budeme se snažit nalézt co možná nejvíc kompromisů, tam, kde budeme muset hlasovat, tak prostě budeme hlasovat, to se nedá nic dělat. Mm, leží nám to opravdu na srdci, je to něco, na čem nám velice záleží a těšíme se na spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji, pane Smith. A nyní, ne, nejprve eh, mm, kolega Skota. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já zde chci využít příležitosti a poděkovat eh, kolegovi Kapolasovi Santosovi za vynikající práci, eh, eh, pokud jde o rozvoj venkova, ale i přímé platby. Rozvoj venkova, podle mého soudu, to je základem SZP a zde i tato politika obsahuje určitá opatření, ale ta opatření musí reflektovat realitu daného teritoria. A často se věnuje pozornost eh, na eh, ty eh, různé tedy znevýhodněné oblasti, s tím já souhlasím. A potom zde jsou další zásadní otázka, je vytvoření garančního fondu pro úvěry mladým zemědělcům. A toto opatření nejenom, že eh, může zvýšit i počet mladých zemědělců, ale také i eh, bude znamenat, eh, že budou více motivováni a budou se chovat zodpovědněji při podnikání v zemědělství. Ti, kteří tedy si zvolí tuto činnost, tak často musí bojovat s bankami a je třeba tedy vyřešit ten generační problém, ale to nemůžeme pouze se omezit na e, definici mladých zemědělců. Ne. My musíme i vybavit tu definici nezbytnými nástroji, tak aby mladí zemědělci mohli začít podnikat v tomto základním sektoru. Děkuji. Carlo. Děkuji, Giancarlo. A tím jsme skončili se stinovými a nyní další kolegové Elizabeth Jekle a potom Michel Dante. Ehm, Děkuji, pane předsedo. A skutečný dík patří panu Spravodajovi za práci, kterou vykonal a kterou má ještě před sebou. I za celou řadu hovorů, které jsme navzájem vedli je to dobrý pracovní základ. Pane předsedo, možná, že jsem dobře eh, neposlouchala, ale já jsem od liberálu ještě neslyšela žádné stanovisko od jejich eh, stínového zpravodaje. Paní Falcen, dobře. Takže to se cítím být v dobrých rukou. Paní Paulsen, děkuji vám. A teď k obsahové části. Ten postup se mě dá být správný. Je legitimní, že existuje celá řada takovýchto pozměňovacích návrhů a že EPP podala více pozměňovacích návrhů, protože má také hodně členů. Ta práce byla tvrdá a bude tvrdá a nadále, ale když se dobereme cesty diskutovat o těch zásadních bodech, tak si myslím, že společně s komisí se nám podaří vypracovat dobrou zprávu. Je důležité, aby všichni jsme věděli, že rozvoj venkova je pro Evropskou unii důležitý důležitou věcí, protože rozvoj venkova se musí týkat také těch znevýhodněných, těch komplikovaných oblastí. Někdy u nás e, slyším něco, že tyto peníze nejsou pro město, ale že jsou pouze pro rozvoj venkova. Já si myslím, že města by měly vyřešit e, tady své problémy sami. Jaké jsou priority a kdo jsou způsobilé subjekty? Venkov je oblast, která částečně vymírá a to by nám mělo být jasné. V každém případě Měli bychom se zaměřit na veškeré subjekty, které spadají pro rozvoj venkova, tak, aby se nám podařilo naplnit životem oblasti, které skomírají na venkově. Děkuji panu zpravodajovi za jeho práci a děkuji všem stínovým pracovníkům. Elizabeth Michel Danten. Výborně, Michel Danten a potom eh, Brita Reimers Michel. Děkuji, pane předsedo. No, velice stručně. V souvislosti s mojí zprávou hodně se zde hovoří o druhém pilíři, samozřejmě o tom greeningu, o tom ozelenění eh, opatření agroenvironmentálního charakteru, které se bude uplatňovat na jednotlivé zemědělce. Ale teď jde o to, jak to vyřešit. Ukazuje se, že zemědělství za posledních 15 let bylo předmětem globálních podinvestic, podinvestování, nedostatečné investování, což znamená velké problémy s produktivitou v tomto sektoru. A to platí i pro vědu výzkum, i pro investice eh, v celém sektoru. A zde tedy je otázka teď ještě nevyřešená změny klimatu, tedy jak se vyřeší otázka hospodaření s vodou a třeba Eh, ty otázky tedy eh, změny eh, klimatické změny jako srážky, množství srážek v průběhu roku. To je hm, otázka globální, kterou je třeba také i řešit do budoucna. Děkuji. Děkuji Michelle, Brita Reimers a potom Martin Hausling. Děkuji. Děkuji také panu zpravodajovi za vykonanou práci. A někdy ho lituji, já si myslím, že všichni musíme přispět eh, svou měrou. Pro mě jasné, že musíme jasně říci, že Front pro rozvoj venkova je fond, který slouží k propojení mezi venkovem a jinými oblastmi, protože nemá cenu mít venkov, kde lidé nežijí. My musíme vidět, jak se nám podaří určitou změnu zvládnout. A jsme toho názoru, že se musíme zaměřit i na další projekty, které se bezprostředně netýkají zemědělství. Nám by přece o to, aby mladí lidé přebírali zemědělské podniky, což někdy nejsou ochotni, protože jim venkov neposkytuje dobré podmínky. A s ohledem na hospodářskou krizi, ve které se nacházíme, se musíme zaměřit na spolufinancování. Několikrát jsem hovořila o tom, že by bylo dobré, abychom se zapojili také soukromé spolufinancování protože někdy je pro vlády obtížné provádět spolufinancování a nezbývá nám nic jiného, než tento problém vyřešit a vyřešením by mohla být právě tato spolupráce. My se snažíme přeci vyvinout takové ty znevýhodněné regiony tak, abychom se dostali ke společnému dobrému rozvoji v celé Evropě ve Šlezvicku, Holščansku, v Německu jsme udělali dobrou zkušenost tom, když jsme zapojili občany do určitých projektů, protože lidé, když se podílejí, tak jsou více angažováni. Když se něco rozhoduje na nějaké jiné úrovni, tak prostě lidé se proti tomu spírají, protože se nemohou angažovat. My potřebujeme spolurozhodování v Evropě. Děkuji. Grazie, Děkuji, Brito. Martin Hausling a potom Rodhust. Já tady při financování z druhého pilíře tam se nacházíme již několik let na spodním limitu. Mohu jenom varovat předtím, aby toto financování se ještě snižovalo. My prostě chceme, aby z prvního pilíře do druhého pilíře byly přesunuty určité prostředky. Druhý pilíř by měl být finančně posílen tak, aby skutečně druhý pilíř mohl rozvinout svůj potenciál. My jsme o tom ještě často nehovořili, ale pro mnohé členské státy bude spolufinancování určitým problémem. Já si myslím, že ty sazby, které i plánuje komise, ty jsou příliš nízké a s tím budou mít státy potíže. A když se zapojíme do toho soukromé spolufinancování, tak to je sice myšlenka, kterou bychom měli zvážit, ale nebude to určitě prostředek, který všechno vyřeší. Musíme totiž vědět, z jaké privátní sféry ty peníze pocházejí. A musíme obezřetně sledovat, z jakého stroje by tyto peníze byly. A teď k ekologickým programům. Ekologické eh, problémy jsou eh, také v druhém pilíři a tyto programy mají stejnou váhu jako ty v prvním pilíři a týkají se specifických eh, území. Potřebujeme tam programy, které jsou vymezeny na určitý region. Ve druhém pilíři některé státy budou všude podporovat, dejme tomu, ekologické zemědělství, ale v druhém státě ne. Ale musíme se zaměřit všude, tam, kde to jde, na ekologické zemědělství. A co do předlohy komise, tak tam mám něco proti těm nízkým sazbám, protože my chceme skutečně aby jednotlivé regiony se rozvíjely a tady máme podfinancování, se kterým to možné nebude. Je dobře jasně říci, že v první diskuzích se musíme dívat na první a druhý pilíř jako na rovnocené. Nejde o to, aby eh, druhý pilíř byl takovou chudou sestrou prvního pilíře, protože druhý pilíř je něco, co nám umožňuje se zaměřit na cílené problémy a také využít potenciál do budoucna pro rozvoj venkova. Děkuji. Grazie, Děkuji, Martine. A Ulrike Rodust. Děkuji, pane předsedo. Mnoho důležitého již bylo řečeno a nechci to opakovat. Především bych chtěla poděkovat Kapulasi Santosi za jeho obsáhlou práci. My Již celou řadu měsíců v našich pracovních skupinách jsme diskutovali o této zprávě a o důležitém přístupu k ní vnímám to, že jsou někteří lidé, kteří jsou toho názoru, že ten druhý pilíř by měl sloučit, sloužit převážně venkovu. A o tom už jsme také hovořili, ale poukazují na to, že druhý pilíř platí také pro výrobu před a po zakončení řetězce protože když bychom se zaměřili pouze na výrobu, tak by to nebylo dobré. Z toho důvodu si myslím, že by bylo dobré transferovat finanční prostředky z prvního do druhého pilíře. Existují návrhy téma coping právě pro převod takovýchto prostředků. To, co řekl eh, kolega Heusling, že bychom mohli zvážit eh, zavedení spolufinancování ze soukromých prostředků, tak to je něco, co jsem zvažovala také ve svých návrzích. My máme přeci celou řadu nadací, takže ty by mohly také přispět. Samozřejmě nesmí žádat od všech subjektů takovéto soukromé spolufinancování. My musíme mít přehled o tom, co se za tímto subjektem skrývá co můžeme udělat eh, v těch aktivních regionech, to si můžete dnes eh, večer prohlédnout a vyslechnout ve třetím poschodí. Týká se to konkrétně Šlezvicka Holštínska. Máme tam vynikající výstavu, na ní jste všichni srdečně zváni. Rádi vám ukážeme, co můžeme udělat s prostředky ve druhém pilíři. A tyto prostředky jsou tam dobře zpravovány. Děkuji vám. Bene, Výborně, děkuji Ulrike. A eh, takže nyní hm, Maria а потом kolegyně Мекинес. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала още веднъж да благодаря на колегите. Děkuji. Ještě jednou chci poděkovat já kolegovi, kabu, kolegovi Kapulasovi Santosovi a sekretariátu a e, vyjádřit naději, že se nám podaří nalézt e, e, dohodu v době, kterou máme k dispozici. Ještě chci ale upozornit na dvě věci, které jsou pro Bulharsko relevantní. Za prvé, eh, ekologická nebo environmentální opatření a definice eh, těch eh, minimálních obligatorních procentuálních hodnot. Já si myslím, že toto opatření by spíše mělo být doporučením a ne být závazné. Pokud bychom měli hm, takové závazné ukazatele, tak eh, asi by se lišily mezi různými státy a volba mezi těmi opatřeními musí být flexibilní, tak aby eh, to vše bylo v souladu s dalšími ukazateli, jako eh, změny klimatu a podobně v daném státě a platby musí respektovat specifičnosti a potřeby a musí se to definovat i strategií, kterou ten stát má v oblasti mm, rozvoje. Dále chci upozornit na následující věc ještě. Zem, lesnictví. Jsou situace, kdy bychom měli vysílat pozitivní signál eh, tím, že rozšíříme použitelnost těchto opatření. A v Bulharsku je to důležité, protože to eh, je důležité, eh, protože lesy pouze ze 6% jsou ve vlastnictví státu. Tento v podstatě veliké procento vládního vlastnictví omezuje možnosti lokální podpory prostřednictvím tohoto programu pro rozvoj venkova. Budeme se snažit eh, samozřejmě zlepšit konkurenceschopnost a právě proto bychom se měli zaměřit i na obce, na soukromé financování, No, samozřejmě nesmíme zapomínat ani na státem vlastněné společnosti, na vládní organizace, které nejsou, řekněme, přímo propojené se státním financováním. Budeme se snažit omezit především o omezení administrativní zátěže, to všech já osobně podpořím, to je velice důležité. Děkujeme. A nyní poprosíme další Paní McGuinness, děkuji. Ráda bych poděkovala za tuto zprávu. Pouze několik záležitostí a podporuji pana Michela Dantena, pokud jde o nedostatečné financování do oblasti zemědělství. To si myslím, že je problém, kterému musíme věnovat pozornost. Možná zde bychom měli začít. Určité obavy, pokud jde o omezení investic v této oblasti, konkurenceschopnost ehm, této, v této oblasti O farmě určitých velikostí. Nevím, zda je to dobrý nápad. Já podle mého názoru bychom to neměli omezovat. Třetí bod. Kofinancování. Především diskuze u prvního pilíře přímé platby. My jsme žádali o kofinancování. Ovšem já pocházím například z členské země, která eh, má program škrtům a tak dále BAO. Čili já myslím, že bychom měli zajistit kofinancování tak, aby členské státy v této oblasti plnily své povinnosti, ovšem zároveň vzít v potaz problémy konkrétních zemí, na to nesmíme zapomínat. Další bod. Společný strategický rámec. Hm, v zásadě ano, je to dobrý nápad, ovšem zdá se to zase názor, že to nesmírně komplikované opatření pro některé členské státy. Ráda bych se zeptala, jak to může fungovat a zda tam nebudou problémy v oblasti implementace. Ten eh, systém lídra v této oblasti, tomu bychom měli věnovat ještě mm, trochu více pozornosti v tomto programu. Ten přístup ze stola nahoru, to je záležitost, která v některých státech možná dojde k převzání, k převzetí této situace jinými aktéry. U některých států to může znamenat problém. A poslední záležitost, první pilíř a opatření v oblasti ozelenění. Toto je věc, o které ještě budeme diskutovat s zpravodajem. To má dopad i na pilíř 2. Jistě pan zpravodaj o tom ví. Toto je záležitost, které musíme věnovat pozornost, tak aby diskuse byly paralelní a nesmíme zapomenout na propojení mezi pilířemi Sikierský má slovo. Náš místo předseda. Může toho půjšno vracet do pevné... Děkuji za slovo. Možná je příliš pozdě věnovat se opět diskuzi ohledně filozofie druhého pilíře. Je to pilíř, který má podporovat rozvoj, nebo spíše pilíř, který bude propojen s životním prostředím nebo naopak s podporou rozvoje venkova. Proč by to všechno mělo být financováno z prostředků pro společnou zemědělskou politiku? Toto je věc, o které bychom měli ještě diskutovat, nalézt vhodné odpovědi, pochopit nebo vysvětlit našim lidem, že jsou to finanční prostředky, které nejsou přímo věnovány zemědělství. Nepřímo ano, ovšem finanční prostředky, které využíváme pro životní prostředí, nemají vlastně úplně přímý dopad na finanční prostředky, které jdou do zemědělství. Čili je zde mnoho návrhů, Ovšem zde v úvodním ustanovení se hovoří o to, že členské státy by měly udržet eh, tu úroveň kofinancování na 20, 25 až 30 u klimatických záležitostí, zónování, vytváření zón, dále je to hm, záležitosti půdy, klimatické věci, přímé platby, ekologické zemědělství a tak dále. Toto samozřejmě sebou nese následující otázky. Je to povinná, jsou to povinné částky nebo je to povinná záležitost? Je to závazné? V dalším textu se hovoří o tom, že se to musí provádět, čili tyto aktivity zdá se jsou Eh, povinnými aktivitami a závaznými aktivitami, čili to, to je můj dotaz. Ale je to směrnice o vodě, Natura 2000, program v této oblasti, různé environmentální programy spojené s rozvojem životního prostředí. Proto se ptám, zda to ponecháme v v tomto znění tento text, nebo s ohledem na subsidiaritu se ptám, zda bychom neměli celou záležitost ponechat na bedrech členských států. Čili jak jsou vlastně ty finance rozděleny mezi jednotlivými pilíři? Některé země využívají 40%, ve druhém pilíři jiné země méně, když zde budeme navrhovat 25% z těch 40%, to podle mého názoru by byl veliký rozdíl, proto si myslím, že u toho druhého pilíře tam spíše bychom měli věnovat pozornost opatřením pro podporu rozvoje. Další věc, kterou zde vidím, jsou regiony, které již dosáhly těch 75 průměru HDP, eh, celoevropského průměru. V podstatě díky tomu, co eh, se realizuje v městských oblastech, zatímco v venku, na, na venkově v těchto oblastech v těchto zemích k, nedochází k rychlému rozvoji. Další věc. Další problematika, to jsou věci, kterým se ještě budeme věnovat. A poslední věc, velikost druhého pilíře. Neustále se hovoří o tom, že pokud dojde ke škrtům v rozpočtu, tak k těmto eh, škrtům dojde ve druhém pilíři a v rámci kohezní politiky. Čili, co jsem chtěla říct? Rozvoj venkova v rámci politiky soudržnosti, když hovoříme o eh, soudržnosti, hovoříme o městech, eh, velice málo pozornosti věnujeme rozvoji venkova. Já pracuji i ve výboru pro regionální rozvoj jako náhradník, proto mě tato problematika zajímá. Pokud chceme skutečně v Evropě zachovat eh, udržitelný rozvoj, tak kohezní finance by se měly věnovat z kohezního fondu i pro rozvoj venkova. Pokud skutečně chceme, aby různé regiony se těšily podobným podmínkám. Děkujeme, říká pan předseda. George Line požádal o slovo a poté poprosíme komisi. Velice stručně, pane předsedo. To je v podstatě něco, o čem se zmínila i paní McGuinness, společný strategický rámec a využívání určitě konkrétních indikátorů, když se sešel výbor rozpočtový eh, s účetním dvorem asi před čtyřmi měsíci. Věnovali jsme tomu velikou pozornost. Účetní dvůr <clears throat> má veliké obavy v této oblasti. Oni se snažili, aby komise měřila spíše výsledky a ne input, zatímco nyní máme k dispozici obě dva systémy to znamená ty procesy v rámci inputu, outputu, které se zabývají například auditní procesy, formuláři a tak dále. Všechno tam bude k dispozici tak, jak tomu bylo v minulosti. Ovšem nyní zde máme i ty indikátory pro ty výstupy, čili nemáme buď jeden nebo druhý systém, máme k dispozici obě dva systémy a toto je věc, kterou, které musíme věnovat pozornost. To se týká i výboru REKY, protože je to měření rozpočtu, finančních prostředků. Já vím, že u nás ve Skotsku mnoho z těchto finančních prostředků mm, nejsou využívány společnostmi, protože auditní procesy jsou, pak, jsou nesmírně nákladné pro tyto společnosti a když nyní se budeme mít indikátory pro výstupy, tak prostě musíme být opatrně, aby v podstatě ten systém vůbec mohl fungovat, aby vůbec tyto podniky byly schopny využívat finanční prostředky, které jsou k dispozici. Děkujeme týká pane předseda, to si myslím, že je nesmírně důležitá informace. A nyní pan Pleba, který je z DG Agri na komisi a který nám k tomu přednese stanovisko komise. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval a abych panu Kapulu Santosovi poblahopřál a zároveň i stínovým zpravodajům, členům Evropského parlamentu, poslancům vašeho výboru za tuto úžasně odvedenou práci, eh, pokud jde o podporu pro rozvoj venkova. Komise samozřejmě si je vědomá toho, že jste navrhli mnoho pozměňovacích návrhů důležitých pro toto nařízení v oblasti podpory pro rozvoj venkova. Mnoho z nich se týká cílů a priorit budoucí politiky této oblasti. Velká část těchto pozměňovacích návrhů um, hovoří o tom, že ta politika možná je příliš um, úzce zaměřená nebo příliš obecná, um, která se, zdá vůbec eh, dosáhne všech cílů nebo těch správných cílů, které jsme si stanovili. Právě proto bychom měli spolupracovat na nalezení té hodné rovnováhy politiky, která by vzala v potaz všechny ty důležité body, oblasti, mm, výzvy, které musí čelit eh, rozvoj venkova, aby to bylo uděláno takým eh, zacílenějším, cíleným způsobem. My sdílíme stanoviska, které jste zazněli pokud jde o důležitost druhého pilíře v rámci společné zemědělské politiky. Připravíme i náš komentář, detailní záležitosti, které, na které jste obrátili pozornost, které vás trápí. Ovšem pokud jde o pracovní metodu, kterou navrhl pan zpravodaj, podle mě to je metoda dobrá, kvalitní, která by nám měla umožnit dosáhnout vyváženého konečného výsledku. Čili začneme těmi jednotlivými opatřeními u těch konkrétních článků 15 až 40. To si myslím, že je efektivní a pragmatický návrh postupu práce. Pouze jedna krátká poznámka k tématu o kterém se zde hovořilo několikrát v průběhu diskuze. Nejprve životní prostředí a klimatické záležitosti. Evropská komise navrhuje to, aby členské státy, a regiony věnovaly méně než 25 eh, finančních prostředků, pokud jde o klimatické změny Někteří navrhovali navýšení tohoto čísla na 35, 40, dokonce i 50 zde zasnělo. Já si myslím, že není důležité, aby jsme, aby jsme z této morální povinnosti vytvořili právní povinnost nebo zvyšovali eh, tuto, toto procento, abychom byli ambicioznější v tomto ohledu. Samozřejmě, že po této diskuzi my se budeme snažit předložit, vysvětlit naše stanovisko, budete-li si přát. Zároveň bych se rád zmínil o tématu, který, které je nesmírně důležité v tomto ohledu a to jsou zóny, které mají určitá přírodní omezení, pokud jde o platby pro tyto zóny, pro tyto oblasti, Evropský parlament navrhuje to, aby reforma byla odložena až do roku 2015. zde byl samostatný návrh, který by předložila komise v tomto ohledu. Samozřejmě eh, my očekáváme i eh, údaje z jednotlivých členských států, které bude muset vzít v potaz při přípravě takového návrhu. Rád bych zdůraznil, následující návrh Evropské komise založen i na odborných vědeckých eh, analýzách ehm, čas i na takzvané vzájemné kontrole peer review. Tyto informace, vědecké informace mm, má k dispozici všech, všechny členské státy a e, v tomto legislativním návrhu to musíme vzít v potaz. To znamená vytvořit určitě ty dokument, který by se týkal jenom těchto zón. V rámci reformy připravujeme nový legislativní návrh, který by měl zobrat v potaz i nové prvky. Ovšem tím by ehm, tím hrozí rovněž odložení tohoto tématu a jeho další projednávání. No a je to program LEADER, to je poslední věc, ke které bych se rád ehm, ještě, u které bych se rád pozastavil sdílím názor parlamentu ohledně toho, že je to základní nástroj Evropského, Evropské unie, který stimuluje různé myšlenky, nápady v této oblasti, aktivity na místní úrovni. Nesmíme zapomínat na to, že tento fond pro rozvoj venkova EZFRV, když hovoříme o společném strategickém rámci, podstatě zde máme, to je jediný fond, kde předem eh, máme těch 5% vyhrazených pro eh, program LEADER. Toto je minimální strop, který mám k dispozici a který rovněž vyžaduje určité ještě projednání, analýzu. Některé členské státy, některé regiony ehm, ty, které budou chtít využívat tento přístup eh, líder, by to měl ještě zvážit. Já si myslím, že ta minimální částka by měla, by měla zůstat na těch 5%, ovšem to neznamená, že by členské státy nemohly věnovat více finančních prostředků pro přístup líder. Evropská komise samozřejmě připravená předložit další informace já si myslím, že budeme mít příležitost eh, tomu ještě věnovat eh, pozornost eh, v té další rozprávě a i v návrhu, o kterém hovořil vás pravda. Děkuji. Děkujeme. Výborně, pane ředitel, pane ředitel, já nevím, tady Luis chce to ještě uzavřít nějak, a protože to byla skutečně významná rozprava. Pane předsedo, já jsem si s velkou pozorností vyslechl připomínky kolegů a skutečně to odpovídá tomu, o čem jsme navzájem hovořili v posledních měsících. A ukazuje to, že se jedná o téma, které není pouze politické, protože je to také otázka pocitová. Jedná se také o přístup k zemědělství a k rozvoji venkova. Někdy se to skutečně v Evropském parlamentu probírá jako takzvané studené téma rozvoji venkova, ale ne, je to také emocionální téma. A tudíž je nesmírně důležité dosáhnout dobrých výsledků. A myslím si, že to se nám podaří, když se trošičku vzdáme všichni svých cílů. Vážím si názoru svých kolegů, Hovořil jsem rovněž také o soukromých investicích, což je právě dnes důležitá tém, důležité téma. Ale podíl soukromého sektoru musí být doplněn také ze státní strany. A z toho důvodu je to důležité téma také pro orgány místní samozprávy. Ale podaří se nám jistě docílit rovnovážného cíle. Děkuji také komisi. Existují větší názorové rozdíly, co se týče definice regionu s přirozeným omezením. V každém případě děkuji všem, kteří přispěli do diskuze. Setkal jsem se také se stínovými zpravodaji a byli jsme skutečně jednoho názoru. Musíme rozpracovat jednotné stanovisko a já jsem dostal od všech kolegů k tomu také mandát. Musíme diskutovat i s komisí, aby se nám podařilo docílit koncensu. A teď se podívám k klimatickým a ekologickým opatřením. Když navrhuji minimální procento, tak to znamená, že zvažuji propojení obou dvou eh, pilířů. prvním pilíři tam jsou takzvaná hrubá ekologická opatření, eh, která by měla eh, per definice být považována za ozeleňování a v tom případě by měla být také náročnější musíme postupovat konsistentně. Musí existovat záruka toho, že bude existovat minimální částka pro rozvoj takovýchto opatření. Nejedná se pouze o nezávazné prohlášení, ale takové prohlášení musí mít také dopad na rozpočet. Rád jsem otevřen všem diskuzím, tak abychom docílili dobrého výsledku. Pan Dantin hovořil o deficitech zemědělství, hlavně v oblasti výzkum, inovace a investice. Tyto investice scházely v posledních letech a proto máme také starosti týkající se volatility tržních cen důležité téma, na které musíme více a více dbát. Musíme být ambiciozní a tak také postupovat. Víte však, že předpokládaná opatření pro druhý pilíř jsou opatření, která jsou někdy sporná a také nejsou dostačující. A teď se dostávám k přímým platbám a potom k převodu mezi jednotlivými pilíři. Z prvního do druhého pilíře by mělo dojít k převodu peněz tam, kde existují obrovské rozdíly mezi těmito dvěma pilíři. A tyto rozdíly by měly být sníženy. V těch zemích, kde podfinancován první pilíř, by mohlo dojít také k převodu na druhý pilíř, ale existují tady velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Pomysleme například na Portugal. 50% je v prvním pilíři a 50% v druhém pilíři. A toto rozdělení není určitě stejné v jiných zemích a z toho důvodu to bude asi jednodu, by bylo jednodušší, kdyby situace byla ve všech zemích stejná. Ale teď nemáme čas na to, abychom hovořili o všech příspěvcích. I když musím říct, že všechny příspěvky byly pozitivní, byly konstruktivní a budeme pracovat tak, jak jsme se na tom dohodli. Budeme diskutovat o jednotlivých tématech, tak abychom zjistili, která témata jsou sporná. Já potom navrhnu kompromisní text, který rozdáme všem, tak, abychom mohli začít s projednáváním jednotlivých bodů. Máme málo času k dispozici a tato zpráva by měla být odsouhlasena jež na konci listopadu. A vždycky, když se blíží ten čas, tak je to potom trošku komplikovanější, hlavně to bude období před Vánocema, ale my jsme, obdivo, eh, my jsme motivovaní a chceme skutečně mít dobrý výsledek. Děkuji. Santos, Děkuji kolegovi Kapulasovi Santosovi, děkuji komisi, panu řediteli a eh, já eh, bych velice rád, abychom zvládli ty stovky pozměňovacích návrhů. A nyní přejdeme k bodu 14, poněvadž bod 13 Giovanni Lavia eh, teď je v rozpočtovém výboru, takže ještě potřebuje pár chvi, pár minut, takže pokud je připraven Martin Hausling, tak bod 14, antimikrobiální rezistence rostoucí hrozby. Zde dovolte, abych i e, přivítal početnou delegaci našich přátel z mého regionu, z Puglia, z Apulie tedy, Sergio Blasia a další všichni přátelé tedy e, z Apulie. Vítejte na našem výboru. A takže Rostoucí hrozby riziko antimikrobiální rezistence, to je významné téma. Připomínám, že s touto zprávou z vlastní iniciativy náš výbor by měl se vyjádřit k akčnímu plánu komise, eh, který byl přijat v listopadu 2011. Martin Hausling je naším eh, navrhovatelem a dávám mu hned slovo. Martine. Eh, Pane předsedo, protože probíráme předčasně tento bod, tak přesto mě to nevzalo řeč, protože vždycky hovoříme o diskuzi na téma používání antibiotik v zemědělství, v živočišné výrobě. U nás jsme měli takovou živou diskuzi, když jsme minulý týden si přečetli zprávu, kolik antibiotik se eh, používá v zemědělství. Máme příliš málo údajů o používání antibiotik eh, v živočišné výrobě, takže to je nedostatek, který bychom měli odstranit. A teď se podívám na ten poslední bod. My jsme navrhli, aby členské státy eh, skutečně kontrolovaly data v této oblasti, a to přísnějším způsobem. 1750 tun bylo použito, antibiotik bylo eh, použito v živočišné výrobě, to je 40krát více, než se používá v humánní medicíně. Takže z toho vyplývá, že 90 zvířat v některých chovech použilo antibiotika. Na to bychom měli zareagovat. Plán komise, který byl navršen, jde správným směrem. Ale dle mého názoru nejde dostatečně daleko. Musíme se zabývat i jinými tématy, nejen výzkumem, a doufám, že se nám podaří také získat nová antibiotika, která by mohla být použití a musíme hovořit také o systémy chovu zvířat. To je důležité, protože tyto systémy chovu zvířat musí odpovídat řádnému chovu tak, aby nemuseli být používána antibiotika. To má co e, dočinění také s hustotou chovu zvířat a musíme se zaměřit na nepoužívání antibiotik v živočišné výrobě. A dále říkáme, a myslím si, že jsme si zajedno se stínovými zpravodaji, že ta antibiotika, která stojí na seznamu VHO, eh, takzvané rezervní látky, by neměla být eh, používána, protože my máme co dočinění s rezistentními problémy. Tato antibiotika by neměla být využívána v živočišné výrobě, ale děje se to a musíme se tímto problémem zabývat. Já jsem vedl také předběžné rozhovory se stínovými zpravodaji a dohodli jsme se, že to je nesmírně důležitý bod. Jasně musíme poukázat také na to, že se musíme dohodnout na vytýčení jasných cílů, ne se zabývat pouze inventarizací antibiotik, ale musíme se snažit snížit jejich podávání. Některé evropské státy, jako například Dánsko, redukovalo počet nebo množství antibiotik o polovinu. A v naší zprávě navrhujeme, aby došlo ke snížení antibiotik v živočišné výrobě. do roku 2018 o 18 Tento cíl musí být stanoven, i když vím, že budeme vycházet z různých úrovní, ale tento cíl by měl být závazný charakter tak aby jsme jasně věděli, že tento problém je aktuální. Ve zprávě komise bylo řečeno, že existuje mnoho obětí, také pomoc přes multirezistenciální eh, zárodky. To je eh, problém, který vzniká v důsledku nadměrného použití antibiotik nechceme obvinovat paušálně zemědělství. Jasně se musíme podívat na jednotlivá odvětví. Za prvé se zaměříme na masový chov hospodářských zvířat. Dalším cílem jsou profilaktická opatření, která by měla stát popředí, čili nepoužívání antibiotik jako běžný prostředek a zároveň nechceme systematické používání antibiotik právě v těch velkých chovech. Když jedno zvíře z 30 tisíc onemocní, tak to znamená, že 29 999 další zvířat dostane antibiotika. To nelze. Existuje mnoho bodů, jak postupovat. Já jsem hovořil také se zpravodaji z výboru pro životní prostředí. Máme společný přístup. V celé řadě členských států se vede živá diskuze na toto téma, závažná diskuze. A Víme také, že když se nám nepodaří tyto problémy v zemědělství vyřešit, tak budeme mít také o to více problémů i v humánní medicíně. Musíme se snažit redukovat množství podávaných antibiotik a to velmi rychle. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji, výborně. Eh, děkuji Martinovi a nyní je diskuze místo předsedkyně Polsen a potom Elizabete. Prosím, Maria. Tak, ordförande. Paulsen, Elizabeth Jegle a poté Brita Reimers. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také předřečníkům, zvláště paní Paulchem. To, co řekla ona, to podporujeme. To, co řekl pan Heusling, podporujeme rovněž. I když některé věci podpořit nemohu. Paní Rozpak z Výboru pro životní prostředí poskytla velmi dobrou zprávu. Jako první bychom měli podpořit zprávu paní Rozpach, protože ona má široké zkušenosti v této oblasti. Máme obrovský problém. Problém, pane Hojslinku, který skutečně platí pro Německo je třeba dokumentovat použití eh, antibiotik, což se dělá, ale nejde to dost daleko. My musíme eh, vyřešit tento problém v Německu. Ta čísla, o kterých jste hovořil v souvislosti s konzumací antibiotik, eh, v Německu je jasná, že jsou to zemědělská užitná zvířata, ale také domácí zvířata. Já nevím, do toho se počítají také asi eh, kočky, psy, já nevím, co všechno jim veterináři eh, předepisují. Jasné je, že musíme mít jasnou dokumentaci a potom zvažovat, jak s takovouto dokumentací zacházet. My jsme toto dokumentace vyžadovali v Německu. Zatím to není. Ale zpráva paní Rozpachové z výboru pro životní prostředí je dobrá a my ji podporujeme. A když chceme docílit skutečně dobrou zprávu, tak se musíme také částečně řídit i tím, co bylo řečeno v paní Rozbachovou. Já nemohu kolega Hojslinga ve všem podpořit. Děkuji. Brita Reimers a potom Maria McGinnisery. Děkuji. Já se přikládám, přikláním k tomu, co řekli dva předřečníci. Cíl je stejný ale já si myslím, že tady už do toho proniká volební boj e, z Německa, protože chov zvířat bude součástí volebního boje. A to už cítíme z formulace tohoto textu. Musíme jasně poukázat na rozdíly. E, tady e, byly porovnávány tonáže ve spotřebě zvířat celkově, ale vynecháváme tady eh, domácí zvířata a potom to porovnáváme eh, s množstvím antibiotik používaných v nemocnicích. Ale to jsou nemocnice a ne soukromé ordinace. Ty do tohoto množství nebyly započteny. Takže nemáme tady používat paušální čísla. To eh, by nebylo dobré, protože toto téma je důležité, důležité pro budoucnost nemáme vycházet z údajů, které nejsou zcela směrodatné. Musíme také dbát na e, dobrý stav zvířat a dobré chovy, protože my máme také zodpovědnost vůči zvířatům. Vůči zvířatům. Máme různé účinné látky, které se používají a ty se podávají v různém množství, takže paušální množství na tunu, to nemá žádnou vypovídající eh, schopnost. A rovněž si myslím, že když přičítám tento test, že způsob chovu má také velký vliv, ale zas až tak velký nebude. Ne ani tak počet zvířat, které jsou chovány na plochu, eh, protože ve velkém chovu můžeme mít někdy lepší způsob chovu než v malém množství. I zde musíme dělat rozdíl. Nemůžeme odsuzovat něco paušálně. Takže nemohu podpořit tu zprávu v té podobě, v jakom ji máme. Musíme intenzivně diskutovat a skutečně se zaměřit na paní Rozbach, která vypracovala nesmírně pozitivní zprávu ve výboru Envy. My podporujeme tu zprávu Envy, možná, že by se tam dalo to či ono vylepšit, ale měli bychom z ní vycházet. Děkuji. Grazie. Děkuji, Brito. Maria McInnes. Um, Děkuji za slovo, pane předseda, paní Polson, paní Jekere, paní Rajme. No, Oni v podstatě si myslím to schrnuli velice dobře. To, co jsem chtěla říct, já jsem se zúčastnila diskuze v rámci NB výboru, podporuji ten názor, že zpráva rozbah je kvalitní zpráva s určitě pozměňovací návrhy. S tím můžeme souhlasit. Je to určitě nebezpečí toho, že pokud bychom zde měli tu tonáž, konkrétní čísla a tak dále, pokud nebudeme dostatečně si vědomi následku těchto čísel, ale je to křížové plnění, které bychom do toho e, snad měli nebo neměli převedit. Já osobně jsem proti tomu a samozřejmě, že jsme si všichni vědomi toho, že cíl je velice důležité, myslím, mít eh, eh, přístup, který bude skutečně eh, spojený s konkrétními aspekty a ne jinými. Takže děkuji, děkuji všem zpravodajům, děkuji Martinovi a teď dostane slovo komise. Měli bychom zde mít DG Sanko zastoupené, ano. Prosím, kdo si vezme slovo z DG Sanko? Pan Fandik? Nebo ne? Thank you, Mr. Chairman. Uh, so za slovo, pane předsedo. Nejprve jistě víte, že pokud dal antimakrobiální rezistenci, toto je na našem programu, je to velikou pozornost, je to veliké riziko, představuje to riziko pro veřejné zdraví a to je i zakotveno ve zprávě z listopadu 2011. Několik předřečníků se zmínilo o tom, že nastal čas pro konkrétní kroky a rovněž je to v akčním plánu Evropské komise, kde vidíme odkaz na konkrétní kroky, které by měly reagovat na problematiku antimakrobiální rezistence. Druhý bod, který bych rád zdůraznila, o kterém se zde rovněž jste se zmínili, je holistický, ucelený přístup, když hovoříme o rezistenci tohoto typu Nesmíme prostě pouze pranířovat jedno odvětví nebo jeden článek řetězce, ale podívat se na oblast lidského zdraví a zároveň živočišnou výrobu, čili mm, aktéři na obou stranách tohoto řetězce musí přispět k boji proti antimakrobiální rezistenci. A nyní konkrétnější poznámky. První věc. Využití kriticky důležitých nebo těch nejdůležitějších antibiotik. Zde bych rád řekl následující v, v, v směrnici, která se zabývá veterinárním odvětvím, se tomu věnujeme, my se těmto zásadním antibiotikám budeme ještě věnovat a možná i možnost nepoužívat je v oblasti živočišné výroby. Komise rovněž se chce obrátit na Evropskou agenturu v Londýně pro léčiva na, ohledně dopadu na veřejné zdraví, pokud jde o využití kriticky důležitých antibiotik ve veterinárním sektoru. Toto je jeden z možných mandátů, který zašleme Evropské agentuře v Londýně, která by se měla podrobně zabývat touto problematikou. A dále je to mm, obezřetné využití eh, antibiotik. Toto je záležitost, která nám již leží na stole dlouho. Chceme se podívat na to, zda je zde potřeba, řekněme, nějakých právních eh, ustanovení, které by podpořily tento koncept obezřetného používání. Všem očekáváme v tomto ohledu možné právní změny a čekáme i dobrý příklad ze strany členských států na vytvoření evropských hlavních směrů pro toto obezřetné využívání antibiotik i těm méně vyvinutým zemím by to mělo umožnit pokročit v tomto ohledu, mm, pokročit při tvorbě hlavních směrů pro veterinární využití antibiotik. Ale je to reportování, povinné či nepovinné, toto je jeden z hlavních prvků. Prvně jste se o tom zmínili, když hovoříme o mikrobiální rezistenci. Jde pouze o využití antibiotik v veterinární oblasti nebo ve veřejném zdraví. Máme zde ESVA projekt, který se, využívá, který se zabývá využíváním antibiotik ve veterinární sféře. Zapoje, do tohoto projektu zapojeno 20 um, eh, států a na konci roku 2011 očekáváme zprávu, to znamená um, využívání nebo data, která by poukazovala na využívání antibiotik ve veterinární oblasti. Jak už jsem se zmínila, na konci letošního roku by měla být tato zpráva k dispozici ne. monitorování antimikrobiální rezistence, to je další téma. Hmm, podívat se na konkrétní kroky a výhody těchto konkrétních kroků na straně komise. Nejde pouze o to číslo, kolik bychom to zredukovali, ovšem chceme mít harmonizovaný monitoring, který by nám zajistil konkrétní informace, jak to bude, řekněme, za pět let, jaké výsledky dosáhneme, čili mm, opravdu pozorně sledovat eh, no, tuto oblast. Požádali jsme i mm, náš Evropský orgán pro bezpečnost potravin, aby to analyzoval, aby se podíval na kritéria, která by měla být začlena do tohoto harmonizovaného monitoringu. Na závěr. Ze strany komise je to skutečně téma, které je pro nás prioritním tématem chceme využívat jednak takzvané soft právní nástroje, ovšem věnujeme obrovskou pozornost této problematice a děkujeme i za podporu Evropského parlamentu, kterou, kterou věnuje této oblasti. Děkuji panu řediteli Fandikovi z Evropské komise a dám slovo ještě Martinovi, který uzavře diskuzi. Martine. Eh, Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za diskusní příspěvky. Návrhy, které padly, se budeme snažit zapracovat, ale jednu věc musím říct jasně, eh, paní Jekle, paní Pajmas. Říkat, že se tady vede předvolební boj, to se mně zdá být absurdní. Ta čísla byla potvrzena ministerstvem z Berlína. To není něco, co jsem si vycucal z prstu, těch 1700 tun. A v roce 2000 eh, eh, to bylo jiné číslo. Já si myslím, že eh, do toho do té doby jsme neměli o hodně zvýšený počet koček a psů v Německu. Tento problém je problém, kterému se musíme postavit otevřeně. Nesmíme prostě něco, co je pod pojmem zemědělství považovat vždy za dobré. Na některé věci musíme nahlížet kriticky. Někteří vědci se domnívají, že jsme zhruba na úrovni roku 1945, kdy antibiotika přestávají být účinná a není možno všechno paušalizovat, jenom z toho důvodu, že se bojíme problému. Eh, pan hm, Raimas, já jsem řekl, že existují prostě určité systémy chovů a tam v těch chovech, které jsou velmi velké, existuje jednoznačně propojení s vyšším podáváním antibiotik. To jsou problémy, které musíme probírat, musíme se jimi zabývat a nesmíme před nimi zavírat oči. Takže souhrně co se týče e, návrhu paní Rozbach z výboru Envy, ten se mě zdá být skutečně velmi dobrý, protože vychází našim vodům stříc, ale musíme ho konzultovat. Dokumentace o antibioticích ještě neznamená redukce antibiotik. Musíme si jasně stanovit cíl, kam se chceme dostat a musíme používat skutečně osvědčené postupy pro Evropu. <clears throat> To je věc, kterou se musíme zabývat, ale jenom něco inventarizovat a neklást si žádné cíle, to by nebylo dostatečně ambiciozní. Děkuji. Dobře, děkuji Martine. A, takže E, ti přeji hodně úspěchu e, spolu se stínovými zpravodaji, aby se vám podařilo vzít do úvahy evropský přístup. Údaje z Německa samozřejmě jsou velice významná, ale my musíme přijmout stanovisko o situaci v Evropě a já doufám, že za pomoci Evropské komise budeme mít k dispozici všechny k tomu podklady. Připomínám, že termín pro předkládání návrhu ke zprávě Hausling je zítra 19. září ve 12 hodin. To je důležité, ten, kdo má zájem ještě něco předložit, tak zítra ve 12 hodin. A nyní již máme tady kolegu Lavia, tak se vrátíme k bodu 13. Je to již vlastně eh, eh, čtvrt, té eh, eh, čtvrtá agenda, která se týká financování řízení monitorování SZP, takže nejprve Giovanni a poté diskuze a děkuji panu řediteli Meglovi z DG Agri, který bude mít slovo závěrem za komisi. Giovanni nejprve. Děkuji, děkuji pane předsedo. Horizontální nařízení samozřejmě je jedno z nařízení, spojených eh, i s ostatními nařízeními v této oblasti, takže zde Eh, samozřejmě jsme závislí na ostatních zprávách, eh, kterými se parlament zabývá. Dovolte stručný úvad, úvod a potom samozřejmě dáme prostor kolegům a pozorně si vyslechneme jejich připomínky. Je zřejmé, že pokud jde o další zpravodaje, tak samozřejmě já mám štěstí, poněvadž jsem obdržel je pou, eh, asi 608, 48, 648 pozměňovacích návrhů, takže já mm, tedy eh, nemusím zvládat tu horu eh, návrhů jako někteří další kolegové, zpravodajové. Zde máme i návrhy, které mm, se týkají jiných zpráv, ale mají samozřejmě dopad na naši zprávu, takže je třeba se jimi zabývat ve svém komplexu a co nejlépe zvládnout e, tento spolurozhodovací přístup e, no, potom, abychom lépe jednali s radou. Takže e, samozřejmě to rozhodnutí, které přijmeme, musí být především užitečné pro evropské zemědělství a evropské zemědělce pro rozvoj venkova v EU. Proto se musíme zamyslet nad hlavními body což, které jsou kontroverzní v této zprávě. A samozřejmě snažit se nalézt eh, co nejširší konsensus. Dovolte, abych zdůraznil některé body, na které chci upozornit eh, kolegy a eh, kterými se především kolegové zabývali a kde existují i různé eh, názory. Eh, je třeba, abychom eh, tedy prodiskutovali potom, jaký ten návrh by měl být obsahem kompromisu poté. Jenom abych to zjednodušil, tak se zaměřím pouze na některá z témat. Za prvé, je to článek 12, který se týká tedy systému poradenství. Zde jsme obdrželi 59 pozměňovacích návrhů a zde i některé extrémní pozice, které musíme zcela vyloučit, ale především jsou to návrhy kolegů, které se zaměřily na minimální obligatorní požadavky této služby. A kdo by měl být jejich příjemcem. Zde existuje tedy velká různorodost názorů a my v naší diskuzi, podle samozřejmě odsouhlaseného harmonogramu, odsouhlasenému se stínovými, bychom se měli zaměřit na to, abychom našli nějaký společný minimální bod. Dále je to téma podmíněnosti, takzvaná kondicionalita. Zde e, jsou různé požadavky, které vyplývají z pozměňovacích návrhů, kdo by měl být vyloučen z takovéhoto režimu podmíněnosti. Někteří říkají, že ten režim by se měl rozšířit na všechny, kteří využívají pomoce, dotace, dotace se z, z společné zemědělské politiky. Takže nevyjímat malé podnikatele zemědělce, protože to by potom narušilo eh, pravidla hospodářské soutěže. Ale jiní zase říkají, že bychom měli zde diferencovaně eh, přistupovat eh, k různým částem zemědělství. A samozřejmě mm, o tom také budeme muset ještě hovořit a vyřešit to. Další citlivá diskuze se týká směrnice o vodě, poněvadž je zřejmé, že zde jednání, v rámci jednání bychom měli vést hlubokou diskuzi, ale to asi e, i v jiné instanci, v jiném fóru. Je, bude těžké tedy asi se dohodnout e, v roce 2014, vzhledem k tomu, že zde existuje e, celá škala různých názorů a aplikace směrnice o vodě a podmíněnost, takže to jsou dvě velká témata k zamyšlení. Potom máme zde další témata, jako téma eh, tedy těch eh, eh, zdvojených plateb, to znamená rozšířit možnost automaticky opustit ty platby z titulu greeningu, ozelenění a z titulu environmentálních opatření, tak jak původně navrhuje komise a, protože to je to, co bylo předmětem takzvaného ekologického zemědělství, ale ve skutečnosti od žádného kolegy jsme nedostali žádný návrh, který by se týkal toho, že bychom měli tam e, e, vložit, e, začlenit ty, kteří operují v rámci programu Natura 2000. Zatím jsme nedostali nic takového. Možná bychom se měli nad tím ale zamyslet. Potom téma oddělení sankcí eh, z titulu kriku od těch základních plateb. Někteří jsou pro, někteří ne. Podmínit to takto, to je další téma k diskuzi. Potom celé to téma e, přizpůsobení se Lisabonské smlouvě. Zde máme celou část eh, návrhu. Potom mm, náš parlament ale již při příležitosti diskuze o eh, adaptaci Lisabonské smlouvy eh, nebo o přizpůsobení se Lisabonské smlouvě, o tom jsme již hovořili a zde existují různé názory k tomu. Dále je zde celé to téma zjednodušování. Zde musím říci, že mm, eh, podle našich jednání a diskuzí, které jsme vedli, tak zde bychom eh, měli se snažit eh, maximálně snižovat byrokratické břemeno, eh, které tíží zemědělce. Je zřejmé, že tady asi možná někdo bude mít trochu odlišný názor, ale každopádně bychom měli se snažit nalézt řešení. Potom detailní otázky některé. To znamená, Eh, do jaké míry přesnosti eh, detailu bychom měli jít v tom článku o kontrolách. To znamená, měli bychom kontrolovat eh, menší oblasti, třeba co se týče greeningu, ano, tady menší oblasti kontrolovat, ale do jaké míry, kam a šít. To znamená, měli bychom mít asi k dispozici i detailnější mapy. Hm, kartografie by tomu měla být uspůsobena a určitě zde také bychom měli nalézt dohodu. Také je třeba zdůraznit, že, a to je asi nejdůležitější, je ten postup, ta procedura. My jsme již naplánovali první schůzku na úrovni asistentů, abychom začali řešit eh, rozdíly v názorech. První schůzka se stínoviny, stínovými je 3. říjen a poté zpráva. Uvidíme, zdali to bude možné. Tak nevím, možná budeme ještě muset pokračovat v jednání, anebo třeba se nám podaří se rychleji dohodnout mezi politickými skupinami. Samozřejmě to e, s tím, že i to je podmíněno tím, jak dopadne hlasování o některých jiných zprávách, protože potom třeba budeme muset technicky uspůsobit tuto zprávu podle toho. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Giovanni. A začneme s diskuzí. Eh, takže je důležité, aby zde probíhala dobrá koordinace mezi všemi dotčenými zpravodaji. Začne George Lyon jako stínový. George. Eh, thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Giovannimu za prezentaci. Nemám moc co dodat k tomu, co on řekl, a já, hm, protože všechno je zatím v procesu a hm, Eh, tak jak i eh, řekl Luis Capola Santos, tak on tedy mm, předloží orientační materiál k těm klíčovým článkům. To je, myslím, dobrý postup, který lze okopírovat i zde. To je dobrá pracovní metoda, která nám umožní rychlý pokrok a dohodu nad kompromisy v maximální míře. Já nemám moc pozměňovacích návrhů k této zprávě, mm, protože díky Giovannimu eh, již hodně toho bylo vyřešeno, toho, co já jsem chtěl předložit a on hodně věcí i objasnil, takže víceméně mm, souhlasíme s návrhy, které předkládá zpravodaj. Náš přístup je docela jednoduchý. Mm, My chceme mít systém, který bude vycházet z míry rizika a chceme dobrou výkonnost na straně členských států, pokud jde o počet eh, inspekcí, které by se měly snížit a pokud jde o cross compliance, potom chceme, eh, aby ten mm, systém inspekcí se eh, tedy nezaměřoval pouze na ty procedury, spíše, aby se zaměřoval na ty sankce, které budou vycházet z posouzení rizik, a ne, že se bude kontrolovat každá řádka, každý dokument, každý doklad, ne tak, jak je to i u e, fondu jako takového, u zbytku, z toho by se mělo vycházet e, při sankcích cross compliance. Zde asi bude možnost eh, i řešit některé eh, eh, mm, takové stížnosti, které slyšíme od zemědělců, jako je byrokracie, jako i ta neuměrnost některých sankcí, nespravedlivé jejich ukládání, takový jejich pocit, že jsou zaplaveni byrokracií, která jim sedí na ramenou a tíží je. A takže ten systém auditu by měl eh, jaksi fungovat k jejich eh, prospěchu a na tomto budeme rádi spolupracovat s Giovannim, s Giovannim a s dalšími stínovými. Děkuji. Výborně, děkuji. Děkuji Georgeovi a stínový za SND eh, má teď Luis, který nahrazuje stínového ze socialistů. Děkuji. Ficar a ausência do nosso relator Shadow. Jsem stínovým zpravodajem, jeho zástupcem, protože hlavní stínový zpravodaj má právě zprávu v jednom jiném výboru. Ale myslím si, že co nevědět se dostaví. Poprosil mě, abych zcela krátce přednesl jeho stanovisko. Děkuji panu zpravodajovi za vynikající zprávu, protože zapojili se nejen stínoví zpravodajové, ale také další poslanci a domnívá se, že tomu bude tak i do budoucna. Socialisté a socialistický klub mají několik otázek, o kterých bychom měli diskutovat. Jedná se o platební agentury, jedná se o, o formuláře pro účast malých zemědělců. To jsou otázky, které by měly být ještě prodiskutovány protože je zapotřebí zjednodušit celý ten postup. To bylo pro eh, pana Stínového zpravodaje velmi dobré. Pan zpravodaj řekl, že má pouze 600 pozměňovacích návrhů. To ale neznamená, že ta zpráva by měla být méně důležitá než ostatní. Znamená to, že pan zpravodaj pracoval tak dobře, že nemuselo být podáno až tolik pozměňovacích návrhů. Giovanni, my rádi budeme s tebou spolupracovat, aby tento balíček uspokojil všechny. Děkuji. Budeme pokračovat se zelenými kolega Eknaut. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za otevřený přístup a za otevřený flexibilní proces. Jak řekl George, to není zrovna přitažlivé téma, ale je to téma zásadní, tedy eh, eh, ve formě SZP, protože tady se diskutuje o tom, kam by měly směřovat veřejné prostředky. Samozřejmě, já eh, chápu, že to leží na srdci zemědělcům, ale i ostatním, tedy občanům, jak se vynakládají veřejné prostředky. To je zajímá a ty prostředky mají na veřejné blaho a tedy bychom měli se o to postarat i v této agendě a neměli bychom ignorovat eh, to, že zde probíhá vůbec taková globální obrovská diskuze o efektivních eh, o efektivitě vynakládání prostředků e, nejenom v zemědělství, ale i jinde. Samozřejmě lidé sledují, co se děje s reformou SZP, protože to je takové měřítko efektivity vynakládání prostředků z rozpočtu a my e, musíme e, předejít tomu, aby lidé neměli pocit, že platí tedy nejprve v cenách za jídlo, eh, že platí za ty dotace a potom ještě za, eh, vlastně budou platit za eh, ta ekologická opatření, kdy je třeba tedy dekontaminovat z důvodu té zemědělské činnosti a tak dále. Takže to je třeba všechno vzít do úvahy, nejenom tedy, co si myslí farmáři, respektive zemědělci, ale vůbec, co si myslí všichni obyvatele občané, kteří za to platí, takže tady bychom měli na to i zaměřit diskuzi. Dále, musím říct, když se podíváme na návrhy komise a také na pozměňovací návrhy, které předkládá zpravodaj, mám pocit, že když hovoříme o tom systému poradenství, tak ten systém poradenství by se měl zaměřit na především zdravé využívání přírodních zdrojů, protože na čem jsme se dohodli v rámci diskuzí o rozpočtu je, že evropský rozpočet by měl sloužit cílům Evropy 2020 a jeden z klíčových cílů Evropa 2020 je efektivně využívání zdrojů. A zde zemědělství je klíčovým sektorem, co se týče využívání zdrojů. Měl by je používat efektivně a měli bychom mít jasno v tom, že vše, co děláme s reformou SZP, tak by se mělo zaměřit především na efektivní využívání přírodních zdrojů. A když diskutujeme o systému poradenství zemědělcům, tak to by se mělo právě zaměřit na to, jak jim radit, aby využívali zdroje efektivně a nejenom tedy konkurenceschopnost to, a i využívání, efektivní využívání přírodních zdrojů, to podle mě v té zprávě není dostatečně zohledněno, takže na to se zaměříme v našich pozměňovacích návrzích, protože to by tam mělo být pojednáno stejně důležitě. A potom eh, ty podmínky, eh, podmíněnost, eh, která se týká životních, životního prostředí, to je ten Eh, takzvaný greening, to ozelenění, nebo třeba eh, potom otázka hm, zachovávání eh, pastvin a podobně. Takže pokud greening, to ozelenění, nebude již povinné, no tak to vlastně, eh, eh, jak si půjdeme trochu o úroveň níž eh, v těch našich cílech, takže greening, ozelně, ozeleňování, tedy všechno, co dělají, by mělo být prospěšné životnímu prostředí, tak to by mělo být obligatorní jako podmínka. Dále potom i ty otázky ohrožených živočišních druhů. Tím se také zpravodaj eh, nezabývá, což je takové prazvláštní, protože víme, že eh, zde eh, je to i otázka ekosystému, ať třeba, a to je něco, co je už se propojeno s otázkami tedy zemědělství, a potom je to otázka odolnosti, rezistence ekosystému, a mm, pro používání třeba e, těch mm, pesticidů vůči škůdcům, otázka e, používání e, hnojiv, která jejichž výroba je energeticky náročná. A potom další. Ta směrnice o vodě eh, a směrnice o pesticidech, tak zde komise říká, že hm, tyto by se měly zahrnovat pouze do cross-compliance, jakmile všechny státy budou schopny definovat standard, který se bude aplikovat na tyto směrnice. Takže my jsme se dohodli přece na určitých eh, pravidlech o udržitelném používání pesticidů a máme již směrnici o vodě a teď eh, vlastně to podmíníme tím, jak nějaké standardy pro zemědělce členské státy přijmou. Ne, přece cross-compliance znamená, že všichni v EU musí dodržovat pravidla a předpisy. A tyto směrnice se mají implementovat do roku 2014, tak musí být součástí cross-compliance. A nás tedy e, udivuje, že zpravodaj dokonce to ví z cross-compliance. A my přece to znamená, že ta směrnice o vodě ta již pro zemědělce neplatí, oni nemusí dodržovat zákony, přece všichni musí dodržovat zákony, i zemědělce. A to bychom skutečně zklamali naše obyvatele, kteří by si kladli otázky, jak využíváme veřejné prostředky, když se něco přijme a potom se to nemá aplikovat. A já si myslím, že mm, to se vyřeší se spravodajem. A potom i mm, ta otázka hustoty e, stavu dobytka, to také, že by mělo být vymuto, takže to také se nám nelíbí, to také budeme řešit v našich pozměňovacích návrzích. Potom výjimky z cross-compliance. Zde si musíme říct to jasně. My zelení, my si myslíme, že nikdo by neměl být vymut z e, cross-compliance. Všichni musí všechno dodržovat. Přece všichni musí dodržovat předpisy a zákony. Všichni musí dodržovat požadavky cross-compliance takže my neslou, nesouhlasíme s těmi výjimkami z této povinnosti. Ne, to je přece obecné pravidlo. Některé možná překvapí, že e, také i, i biologické zemědělství by mělo dodržovat předpisy. No ano, všichni by měli dodržovat předpisy. A podle toho by měly být poměřováni. A závěrem, cross-compliance, předpisy musí platit všech, pro všechny stejně, ano, na tom budeme trvat a také i váš kolega Berger Schneber z EPP z výboru DV, ona, vaše kolegyně z EPP, také i e, e, říká, že nemutknout a poškodit principy e, SZP, takže to jsou principy, kterých se nelze dotýkat, nelze od nich ustupovat a já doufám, že i vy, pane zpravodaji, to vezmete v potaz. Já Očekávám, že tedy v EPP eh, půjdeme spíše tou pozicí vaší kolegyně, tou cestou vaší kolegyně závěrem. Eh, mně se nelíbí ta eh, diskuze, že greening, že to ozelenění, ekologičení, že to je pouze náklad, že to pouze něco bude stát. Ne. Přece hm, greening to neznamená takzvaný green tape, nějakou ekologickou administrativu. Ne, přece tady jde o to investovat peníze, abychom se vyhnuli eh, eh, tomu, že nakonec nás to bude stát daleko více a že za to lidé zaplatí daleko víc. Ne. Veřejné peníze, veřejné prostředky se musí používat pro veřejné eh, blaho a nesmí některak být v rozporu s principy SZP. Těším se na diskusi s ostatními frakcemi a také i doufám, že i zde zde zítra Eh, budete tady na tom eh, festivalu potravin a že eh, tam uvidíme dobré potraviny a jak jsou veřejné prostředky dobře vynakládány. Dobře. Takže samozřejmě doba, řečnická doba zelených by měla být úměrná velikosti jejich frakce, to říkám všem. A pokud nikdo jiný nechce již slovo, tak pan ředitel a poté Giovanni Lavia. Sono, ano, Maria. Ne, ještě Maria požádala o slovo. Maria McGuinness. Um, Pane předsedo, já jsem požádala o slovo pouze, poněvadž ta, ten poslední připomínka mě k tomu vyprovokovala. Ano, eh, to byla již dlouhá schůze. Já s některými vašimi poznámkami mohu souhlasit, ano, ale eh, samozřejmě eh, nám všem leží na srdci efektivita veřejných prostředků, ale i potraviny jsou veřejným blahem, na to nezapomínejme. Je třeba si uvědomit, že většina plateb zemědělců v podstatě je součástí jejich příjmu, eh, protože se jim zvyšují náklady na produkci a ty náklady potom mají velké dopady na produkci potravin a Samozřejmě, pokud by se měla způsobit eh, zvýšení eh, cen pro spotřebitele, to by se jim také nelíbilo. Ano, já si myslím, že bychom se mohli mít kompromisní návrh v této oblasti. Trošku jsem smutná z toho, že nebudu součástí týmu, který o tom budu, budu, bude jednat, ovšem no, uvidíme. Ano, samozřejmě, křížové plnění, to je legislativa, nikdo z toho nesmí být to je pravda. U ozelenění tam bych vzala trošku jiný směr, uvidíme, jak nám to půjde ohledně prvního pilíře diskuze v této oblasti, když hovoříme o efektivitě našich veřejných financí. Pokud by farmáři nešli tímto směrem, tyto finance by teda mohly být využity jiným, na jiné účely, možná trošku to zjemnit zkonkretizovat. Neustále se hovoří o tom, že farmáři, úřady musí jednat s tímto nařízením, musí neustále bojovat s tímto nařízením, až už tomu hovoříme zelené či červené. Já si myslím, že to je velice obtížné, tomu bychom si měli věnovat. Toto jsou prostě pravidla, která jsme vytvořili my a můžeme je zjednodušit. To by tak mělo být. Ano, jsou to finance, které máme k dispozici, které jsou naše, ovšem kterých není zatím v této oblasti dostatek, to, toho jsem si rovněž věnová. I když zde vidím veliký rozdíl v určitých oblastech, v určitých názorech, snad dosáhneme dohody pro to, aby jsme zlepšili situaci pro všechny naše voliče v celé Evropě já jsem si dneska vyslala takovou poznámku, že i když rostou ceny komodit, nemůžeme požadovat naše spotřebitele, aby platili víc, protože jsou zde hospodářské problémy a čelíme situace, kde i rozpočet pro naše zemědělství je ohrožen. Čili když to všechno sečteme, a potrhneme, naši farmáři budou mít eh, obrovské problémy, ovšem obecně naši voliči rovněž, čili to je věc, na kterou nesmíme zapomínat. My jsme si vědomí citlivosti této problematiky, musíme se snažit ochránit veřejné finance. Děkuji. Grazie. Děkuji. Já se omlouvám, zapomněl jsem na stínového Giancarla Scottu. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych chtěl poděkovat zpravodaji za práci. Zjednodušení na všech úrovních je eh, absolutní věc, která je nezbytná. A mm, takže zde eh, mm, i mm, samozřejmě eh, E, je, ta zpráva musí reflektovat vývoj v našem zemědělství, to znamená, SZP musí být dostupnější a pochopitelnější všem provozovatelům a subjektům systému a potom i ten systém sankcí. Já to zcela podporuji a mm, protože i navíc to vyplývá z těch e, kontaktů, které já mám s zemědělci. Oni také si na to stěžují a říkají to. Konkrétnost návrhu reflektuje potřeby milionů zemědělců, zemědělců, kteří každý den eh, bojují s byrokracií eh, všeho typu a eh, já jsem stínovým zpravodajem pro rozvoj venkova a já tedy i zcela tedy podporuji ten eh, eh, návrh, který se týká programu rozvoje venkova a eh, které by se měly tedy využívat v našich regionech. Děkuji, Giancarlo. A nyní mm, poslední slovo pan ředitel a poté závěry, závěr přinese Giovanni. Pane předsedo, já bych eh, se chtěl přepojit ke slovům díků za vypracování této velmi dobře fundované zprávy a také za postavení a stanoviska vůči názoru komise. Naše Legislativní návrhy musí být ozřejmeny, a což je dobré. Horizontální nařízení, tak jako tři další návrhy, mají takzvanou průřezovou funkci na straně jedné a na druhé straně jsou technicky velmi komplexní. A to se týká například managementu financí, kontrol, ale také sankcí je to zvláštní výzva pro každého, který musí s těmito věcmi nakládat. Já tady vidím celkově tři oblasti, kterými bych se chtěl zabývat. Za prvé, Existují velmi politické prvky v tomto nařízení a to se také projevuje v pozměňovacích návrhech. Týká se to cross-compliance podmíněnosti, také systému poradenství systému správních a také oblasti ozeleňování greenings. To byl ten první komplex. A druhý komplex, eh, ten se týká eh, také politik z tého komplexu v rámci finančního managementu. Týká se auditu, monitoringu a vyhodnocování. A za třetí tady se jedná o institucionální otázky, například akty prováděcí a delegované akty. Teď k těm spíše politickým otázkám. Myslím si, že horizontální nařízení bylo pro nás podnětem, jak se zamyslet na zjednodušení a zlepšení proveditelnosti zemědělské politiky. Snažili jsme se o to, a to relativně podrobně. Budu se zabývat jednotlivými body, které zde padly, jako například systém poradenství zemědělských podniků. Podle našeho názoru eh, tento systém musí mít celá jasně vymezenou oblast, tak, aby eh, byl účinný a poskytoval poradenský. Nemá cenu tento systém hodně omezovat, nebo naopak hodně rozšiřovat to by nebylo plodné, bylo by to spíše kontraproduktivní. E, co se týče podmíněnosti, čili cross compliance, jedná se tady o oblast působnosti. Někteří ho chtějí rozšířit na všechny zemědělce i na ty nejmenší, ale pak tady máme co dočinění s dilemem jak eh, skombinovat zjednodušení a za druhé tu aplikace na všechny zemědělce. Protože to zjednodušení, kdybychom ho propojili s podmíněností cross-compliance, tak to znamená, že zase část toho zjednodušení přijde vniveč. Na to nezapomínejte, protože právo bude tak jako tak aplikovatelné na malé zemědělce, ale eh, nemuseli by mít tak komplikovanou administrativní zátěž. A potom více roční žádosti. Ta myšlenka sama o sobě je dobrá. Ve skutečnosti je to již nyní součást regulačních úprav, protože zemědělci musí změnit pouze něco v přihlašování, došlo k nějaké změně v porovnání s předcházejícím rokem. Možná, že by bylo dobré to trošičku vyzvihnout v textu, aby tato možnost byla jasně zdůrazněna. A teď spíše k technickým úpravám, které mají ale výsostný politický význam. Hovořili jsme o kontrolách, my eh, také jsme zástupci systému proporcionality, to je jasné, protože proporcionalita bude realizována také v systému sankcí, jenom se musíme zaměřit na to, co bychom kde mohli zlepšit. Ale je důležité mít účinný systém sankcí, protože v jiném případě by to byl krok zpět a asi bychom byli do budoucna konfrontováni se spousty nedostatků úprava sankcí musí být přiměřena také návrhu o zeleňování. Pan zpravodaj řekl, že by tyto sankce měly být zaměřeny pouze na ozeleňování, ale tímto způsobem by došlo k tomu, že ten, který neozeleňuje, tak víceméně nepodléhá žádným sankcím, což znamená, že v zásadě bychom šli směrem dobrovolného ozeleňování, ale eh, komise navrhla povinné ozeleňování. Takže musíme si jasně vymezit, co je politickým cvekem. Když to bude povinné, tak eh, nemůžeme to skutečně zaměřit na to, že vemete tomu, kdo má tuto povinnost, pouze to, co tak jako tak neměl dostat. Za třetí, kontroly. My jsme navrhli, že by měla existovat možnost eh, zredukovat množství kontrol přímo na místě, protože Tehdy, když funguje systém managementu, tak je to vhodné, ale musí být zaručeno, abychom měli měřitelné indikátory tak, aby jsme měli záruku, že systém členských zemí funguje dobře. V této souvislosti chceme konkretizovat určitý návrh tak, aby byl pochopitelný pro všechny. Je to eh, prohlášení spolehlivosti o řádnosti jednotlivých transakcí. A to by mělo vypadat tak, aby neznamenalo další správní zátěž jednotlivých subjektů a aby nám poskytlo jasný obrázek o tom, zda zpráva v členských zemích probíhá řádně a že do ně můžeme vkládat důvěru. A potom, co dojde k tomuto propojení, a myslím si, že váš výbor na to nahlíží takhle, tak eh, může skutečně dojít ke snížení správní zátěže, a to značně. A teď ke třetímu bodu, to je Lisabonská smlouva. To je oblast, o které jsme diskutovali již hodně často, ale má skutečně politický a institucionální charakter. Velmi pozorně sledujeme to, co se děje v radě a vidíme, že jsou tady dvě protichutné tendence, které se středávají. Tendence, že to, co provedla komise a chtěla navrhnout jako prováděcí akty, eh, by mělo být eh, přetaveno do úrovně takzvaných eh, přenesených aktů. To bude nesmírně komplikované a od zprávy a od vašeho stanoviska, na kterém se dohodnete, Neočekávám, že tento konflikt vyřeší, protože to je konflikt, který musí být vyřešen po jednotlivých částech. A na závěr finanční management. Dílem se navrhuje asi, aby těch 300 milionů eur jako má bylo opětně zavedeno, protože E, my jsme to neuvedli. Neuvedli jsme to z toho důvodu, protože těch 300 milionů nevede k ničemu jiného, než že tato částka nemůže být rozplánována. Tato částka musí zůstat zachována tak, aby se nám podařilo docílit finanční disciplíny. Máme neustále méně finančních zdrojů a já jsem proto, abychom se přidrželi návrhu komise, pokud to jde. Pan zpravodaj hovořil o zásadě N plus B v členských státech. To by ale mělo za následek, že by došlo k rozporu mezi prováděním, programy, prováděním programů a finančním management. Z toho důvodu se nám tato cesta nezdá být dobrá. Již dříve jsme nabídli takové možnosti, které by umožňovaly větší možnost při rozvoji venkova je třeba se propojit také se směrnicí o rozvoji venkova a nabídnout takovéto řešení parlamentu. A jeden zásadní eh, bod, to jsou předběžné pradby, ve výši 4%, tak jak to navrhla komise. To vyplývá z horizontálních úvah, protože se jedná o strukturální fondy mimo jiné. Z toho důvodu si myslíme, že tady neexistuje marže pro navýšení té částky 4% na 7%. A na závěr dovolte, abych zdůraznil, že ve všech případech jsme ochotni nabídnout naši technickou pomoc, pokud to jen jde. Jsme schopni vám pomáhat při vypracovávání kompromisních pozměňovacích návrhů protože tato materie je na výsost technická. Možná, že by vám to mohlo přijít vhod. Pakliže chcete se chopit této pomoci, tak my vám ji nabízíme. Děkuji vám. Grazie, direktor. Děkuji, pane řediteli, výborně. A, takže máme všechny podklady a Giovanni, jestli chce zavřít, chceš uzavřít a poté přejdeme k poslednímu bodu. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, kolegům a komisi za eh, užitečné podněty, které přešly z diskuze, eh, samozřejmě, které zdůrazňovaly i, že zde existují různé názory i v rámci možná některých frakcí, někdo spíše zdůrazňuje konkurenceschopnost, někdo ekologii a mm, samozřejmě to je užitečné proučili diskuze. Je zřejmé, že musíme ale nalézt soulad mezi těmito pozicemi. Nemyslím si, že zde budou v tomto nějaké problémy. Dvě nebo tři věci bych však rád eh, zmínil k tomu, co eh, na závěr řekl pan ředitel Megler. Otázka eh, marže. Hm, takže zde to, k tomu se zpravodaj nevyjadřoval a já si myslím, že to je něco asi, s čím náš výbor nebude souhlasit, ale problém to nebude. Dále téma komplikovanější, které zatím jsme nevyřešili, když jsme hovořili o přizpůsobení se Lisabonské smlouvě. A takže k tomuto zde já nemám problém eh, s tím mm, eh, stanovit eh, naši pozici, protože to je jasná v parlamentu, už jsme hlasovali o tom u, třeba u horizontálního nařízení. Ale je zde problém v diskuzi, s diskuzí s radou, což by mohlo orozit všechny mm, nástroje, všechno nařízení, která se týkají zemědělství. Zde mezi radou a parlamentem ty pozice jsou zjevně odlišné. Další téma, které nevzešlo z diskuze, ale také důležité, a to je, které jsem se snažil zdůraznit, a to je rozdíl mezi podvodem a chybou. E, tam je zásadní rozdíl. Já si myslím, že bude nutné tedy uvést nějaké nástroje, tak abychom eh, i zemědělci eh, dali tedy eh, určité vodítko a samozřejmě, aby i ty sankce nebyly přehnané potom pro zemědělce, protože pokud se dopustí ten zemědělec nějakých marginálních chyb. A já samozřejmě se těším na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji, kterým děkuji a doufám, že společně e, se dohodneme na kompromisech. Kromě asi některých bodů, kde jsou mm, zjevné rozdíly, ale já myslím, že u jiných určitě v krátké době věc uzavřeme a dohodneme se na společné pozici. Děkuji. Bene, grazie. Dobře, děkuji, děkuji Giovanni, takže Eh, tímto můžeme přejít k poslednímu bodu programu dnešního dopoledne. Samozřejmě odpoledne budeme ještě pokračovat, ale takže tady bych dal slovo komisi, Evropské komisi, bod 15. Informace od komise o situaci na trhu s obilím a dopad na živočišnou výrobu. Eh, výměna názorů Eh, socialisté demokraté požádali o tuto prezentaci komisi, aby nám osvětlila, eh, do, eh, jak je to s cenami obilí, jaký je dopad na živočišnou produkci. Zde máme pana ředitele Leinena z DG Agri, který přednese Eh, mm, eh, prezentaci o eh, situaci a jak komise hodlá tento problém řešit. Hned dám slovo panu řediteli Slajnenovi a poté zahájíme diskuzi. Prosím. Thank you, Mr. Chairman, and... Děkuji za slovo, pane předsedo. Přeji dobrý den. Už se to objevilo i v tisku pokud jde o celosvětovou produkci obilí, když to srovnáme se spotřebou, jsme konfrontováni s deficitem eh, pro rok 2012-2013. To znamená, že zásoby na konci roku, které očekáváme v oblasti, v této oblasti na celosvětové úrovni, pokud jde o obilí, <clears throat> tak se sníží asi na 385 milionů tun, to znamená o 33 tun. V současné době to představuje asi 20 spotřeby, to znamená, že na konci letošního roku ztratíme 1 to znamená z 20 na 19 to klesne. Toto je rozvoj, který vede k fluktuace, nebo vývoj, který vede k fluktuaci cen v podstatě k tomu došlo v důsledku období sucha ve Spojených státech. Pokud jde o Evropskou unii, pane předsedo, situace na tomto poli je, řekněme, příjemnější než ve Spojených státech nebo na globální úrovni, protože my zde očekáme sklizeň asi 279 milionů tun, což je pouze o 2% eh, nižší než 5 letý průměr, čili je to, není to nějaká mm, řekněme, super kvalitní sklizeň, všem dostačující. Myslíme, že to bude mm, například u pšenice trošku nad eh, pětiletým průměrem, u ječmene trochu pod pětiletým průměrem. Těchto 279 milionů tun to nám umožňuje mít i Eh, přebytek asi 10 milionů tun, které vyvážíme z EU. Obvykle máme tento přebytek asi 12 až 13 milionů tun, čili nyní to kleslo na 10 milionů. To je přebytek, což znamená, my při, dovozit nám asi 13 a vývoz 23 milionů tun, to znamená skutečně o těch 10 milionů tun ten přebytek zde bude v oběli jsme mm, to znamená v neustálém kontaktu s globálním trhem, naše vnitřní ceny ty jsou ovlivňovány relativně vysokými světovými cenami v této oblasti a evropský eh, spotřebitelé platí podobné ceny, eh, které se platí na celosvětových trzích. Kromě obilovin máme i problémy v oblasti proteinu, soja v Jižní Americe, tam sklizeň byla nízká, ceny jsou na úrovni 670 dolarech pro sojové boby a to je nesmírně důležité pro protein, pro, proteinové výrobky. My dovážíme hodně této plodiny. Očekáváme, že v oblasti soje na jaře 2013 se situace zlepší, protože na základě těchto vysokých cen došlo k tomu, že na Jižní Americe se sadí velice eh, aktivně a na trh by mělo dostat tyto tato produkce v roce 2013. Pokud je o živočišnou výrobu, pane předsedo, na tu, má dopad, ehm, na tu mají dopad vysoké produkční ceny, protože 75% našich obilovin se využívá na krmivo. Samozřejmě ty producenti, kteří vyrábí to, toto krmivo, tyto obiloviny, ty nebudou na ty to nebude mít až takový dopad. Ty, kteří například ehm, mají spíše travnaté povrchy, tak na té, té ceny, vysoké ceny nebudou mít až takový dopad. Podobná situace byla i v roce 2008-2009. Hlavní rozdíl proti této situaci, pokud jde o živočišnou výrobu, je ten, že ve stávajícím období ceny v živočišné oblasti jsou u těchto produktů vysoké, především relativně vysoké, pokud jde o ceny masa u hovězího, je to rekordní částka. Téměř 4 tisíce eur na tunu. 880, to je v podstatě 80 té intervenční ceny, rovněž u ehm, drůbeže, u prasat, ehm, tam rovněž tyto ceny jsou vysoké. To má konjunkturní dopad, jistě si pamatuje na zákaz ehm, Zákaz chovu drůbeže v klecích, což vedlo k určitému poklesu produktů na trzích a zvýšilo ceny. Pokud jde o hovězí a vepřové, tyto ceny jsou propojeny rovněž s dobrým eh, vývozní, vývozními čísly do třech, třetích zemí a, a eh, dodávku především hovězího, která mm, jen tak tak pokrývá to, co potřebujeme, čili Konjunkturálně ceny jsou vysoké, což našim producentům umožňuje absorbovat eh, i tyto vysoké produkční ceny. Je všem jasné, že marže pro naše producenty se snižují. To platí především pro ty, kteří musí nakupovat hodně krmiva. Mléčný sektor já jsem se věnoval hlavně masovému odvětví s masem. Ovšem u mlíka cena klesla po dvou letech um, docela kvalitní, vysokých ceny v Evropské unii. K tomu došlo, protože se došlo k vyšší produkci mlíka na základě této vysoké ceny a trh musel absorbovat tyto přebytky, což mělo dopad na ceny. Ceny v Evropské unii nikdy neklesly pod 120 ehm, těch eh, čísel v roce 2008-2009. To byla situace, ze které vycházíme. Před eh, letní pauzou jsme byli asi na 120%, když se podíváme na cenu eh, másla a jiných mléčných produktů. V červenci ceny začaly stoupat výrobků, mléčných výrobků. Je to samozřejmě i sezónní záležitost a zároveň protože ceny produktů se zvyšují. Samozřejmě, že je zde vždycky trochu rozdíl mezi navýšením ceny mlíka a ceny, kterou platíme producentům. Ovšem v současné době je to asi 31 centů průměrně v EU. Toto jsou ceny z června července, ceny, které vidíme na tom spotovém trhu, na burzách. To jsou ceny, které jasně poukazují na trendy v této oblasti. Tyto trhy se zvyšují v září, se to zvyšilo v Itálii o 19%, v Irsku 21% a v Nizozemí dokonce o 60%, čili opravdu ty ceny těchto výrobků stoupají. Další dopad sucha ve Spojených státech je ten, že produkce mlíka ve Spojených státech poklesla, což umožňuje určitý prostor pro naše vývozce na tomto trhu, alespoň do listopadu, kdy naši přátelé eh, z Nového Zélandu rovněž vstoupí na tento trh. V tomto ohledu jsme optimističtí, tyto ceny Eh, mlíka samozřejmě závisí na tom, jak se budeme stát na, na tom v oblasti vývozu, všem myslím si, že to bude pozitivní trend. Na závěr, pane předsedo, ceny nebo situace je docela napjatá, pokud je o obiloviny, ceny, ano, je zde riziko, mm, především proto, že na konci roku čekáme, že zásoby budou relativně nízké, ta situace bude taková volatilní, situace záleží na tom, do jaké míry farmáři nakoupili krmiva pro jižní země je to závažnější než pro severské země. Evropská komise se snaží eh, ulehčit eh, farmářům této situaci všechna čísla, která máme v obilovinách i v produkci obilovin k dispozici. Snažíme se o jejich zveřejňování, tak aby situace byla transparentní společně s agenturou AMIS. A tak, aby jsme zabránili nějakým spekulacím o tom, co je, co není k dispozici. Čili Evropská komise věnuje a Evropská komise, Evropská unie hraje pozitivní roli abychom zajistili to, že to, co je na trhu k dispozici v oblasti trhu s obilovinami, aby to bylo transparentní. Pokud je o dovoz, ano, budeme mít ještě pořád vnitřní cla, pokud jde ovšem o kvóty, ty jsme stanovili na nulovou úroveň, abychom umožnili například i u obilovin dovoz eh, s nulovou kvótami a pokud jde o kukuřici, i mimo oblast kvót je to na úrovni nula, čili tento dovoz, pokud jde o využívání kukuřice pro um, jako krmiva, tak tam to je otevřená situace a příští rok uděláme další kroky, tak abychom zajistili možnost dovozu obilovin pro účely krmiv. Tím bych ukončil můj příspěvek. Budete-li mít jakékoliv dotazy, rád odpovím. Dziękujemy bardzo za przedstawioną informację. Děkujeme za prezentaci těchto informací. Chce se někdo přihlásit o slovo, položit nějaké dotazy? Prosím, pane kolego. Martin Bartbusch. Mám jednu konkrétní otázku na komisi. Minulý týden vyšla zpráva, že komise chce změnit plány ohledně biopaliv. Jde o to, že se má změnit strategie o, to, o tom, že 10 pro paliva má pocházet z zemědělské výroby. Je tomu skutečně tak? Myslíte si, že to má nějaký dopad na zemědělské trhy nebo zatím, že poptávka po biopalivu se projevila nějak neho, zvýšila nebo nezvýšila? A co se týče mléka, tady neexistuje žádný problém, protože zatím jsme nedosáhli takzvané bezpečnostní sítě, ale ceny spotřebitelů, ceny se zvýšily pro spotřebitele a napřed to bylo o 20 cent, ale myslím si, že jsme měli už dříve rozpoutat nebo aktivovat nějaký mechanismus, nebo si myslíte, že za to situace je dostačující? Děkuji, či máme ještě jaký zbušení? Děkujeme ještě. Se někdo hlásí do diskuse? Není-li tomu tak, poprosil bych tudíž komisi ještě jedno, aby prosím velice stručně, bohužel už nemáme dost času. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hmm, nejsem si vědom žádné změny ohledně cílů, jež byly stanoveny pro biopaliva až do roku 2020 jistě asi probíhá diskuze v tomto ohledu. Samozřejmě, že tržní ceny budou určovat eh, i to, jak to bude vypadat eh, s biopalivami v tomto ohledu. Chcete-li produkovat eh, energetické produkty na základě této vysoké ceny obilovin. Samozřejmě to, je, to znamená rovněž velké náklady, čili trhy rovněž budou mít dopad na to, kterým směrem se budeme ubírat. Tato politika, máte pravdu, pane kolego, má to dopad na dovoz, na situaci ve Spojených státech, na ceny u obilovin, ve Spojených státech tam jsou větší problémy s kukuřicí a jejím využíváním pro biopaliva. V Evropské unii, pokud jde o biopaliva, tam to využívání je relativně nízké, je tam určitý dopad, ovšem tento dopad je marginální pokud jde o mléčný sektor. Ano, náklady producentů se zvyšují především pro ty, který, kteří se ehm, kteří nakupovali především pro krmiva. V mléčném sektoru je to, to není až tak eh, dramatické, ovšem záleží na regionu. 21,5 to je, to je těch centů, to je naše takzvaná záchranná cena a nyní vidíme, že ty ceny jsou 13 centů, to znamená asi tak těch 10 centů na tu hranici. Tržní nástroje, které máme k dispozici, intervenční e, intervence v oblasti soukromého skladování a tak dále. Tam v podstatě to bylo, tato možnost byla mezi Dubnem a, Řím, a e, v srpnu k dispozici, ovšem ty ceny byly vyšší, to znamená, že nikdo tuto intervenci nevyužil, ty nástroje nebyly důležité, ovšem pro uskladování másla například asi tak tisíc, 100 tisíc tun se využilo e, u tohoto skladování a ty, ty, tyto produkty se dostaly opět na trh. Čili měli jsme k dispozici různé nástroje, například eh, refinancování vývozu a tak dále. Nikdo o to zatím nepožádal, protože ty, ten rozdíl s celosvětovými cenami nevyžaduje využití tohoto nástroje, čili trhy se musí jaksi vyrovnat sami s touto situací v mléčném sektoru, když tam máme těch 130 referenční hodnoty, tak to skutečně není nějaká krizová situace, ty ceny jsou relativně vysoké. Ne, popírám, že i krmiva nejsou na vysoké úrovni, to znamená, že ty marže jsou malé, to samozřejmě nepopírám. Děkuji. Bardzo děkuji, nemá více pytání. Děkujeme, říká pan předseda, nevidím žádné další přihlášené do diskuse. Tím pádem končíme tento bod na našem programu. Evropská komise by nám mohla předložit takový pracovní dokument eh, sekret, našemu sekretariátu. Možná kolegové budou mít do toho pak eh, zájem, budou se chtít podívat na tyto informace. Se dívám hm, na program, vím, že to měla být pouze informace ústního charakteru, která byla podána. Opětovně se uvidíme v 15.00. Bude zde mezi námi kyperský ministr a v 15.30 se sejdou koordinátoři. Rovněž se budou, zde budou zastoupeni zástupci různých výborů, který připravují stanovisko k naší zprávě, čili bude takový širší okruh našeho setkání.